Iniziamo. Buongiorno a tutti. Allora, in... Dobrý den. Nejdříve bych vás chtěl informovat, pokud mi to dovolíte, o několika záležitostech. Dato. Odložili jsme bod číslo 6, ochrana um, zvířat v dopravě. Vrátili jsme tuto zprávu výboru na projednávání do 30. května. Co se týče bodu 7, to je informace Komise o budoucích kritériích pro určování znevýhodněných oblastí. To je bod, kterým se budeme zabývat na příští schůzi našeho výboru a to bude 8. května. Je mi líto, že včera jsme ztratili trochu času, ale konec konců první pilíř eh, přijímá eh, pomoc ehm, vyvolala zájem mnoho kolegů a proto se nám eh, nepodařilo prodiskutovat vše včera, ale na naší následující schůzi v úterý 8. května toto téma důkladně probereme. Dnes tedy můžeme zahájit naši práci. Chci připomenout, že k nám přijde pan komisař Kolo, Čološ a budeme tu také pana eh, eh, Kretána, eh, který je z účetního dvora a budeme se zabývat nyní změnou směrnice Rady 64432 EHS ohledně počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech. Navrhovatelem je James Nicholson a chci se ho zeptat, zda si chce vzít slovo, není tomu tak, takže můžeme postoupit rovnou k hlasování. Jedná se o jedno jediné hlasování. Je tu jeden pozměňovací návrh, takže zahajuji hlasování. Nebo chcete zvedat ruce? Budeme zvedat ruce. Dobře, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Výborně. Děkuji vám. Jimé, blahopřeji, je to schváleno. A ta druhá zpráva, ta se týče elektrifikace, tu jsme odložili. Protože komise změnila svůj návrh. Proto tedy identifikace hovězího masa byla odložena. Ah, Hlasovat se bude tedy nyní závěrečně o to správně, kde pro, proti. Zdrželi se. Ještě to zkontrolujeme. Pan Papastamku žádá o kontrolu hlasování. Přejdeme bodu 9, který jsme odložili, to je to zrušení ústavní nařízení o nepovinném označování hovazího masa, protože se zmínil návrh komise. A můžeme přejít k bodu 10. To je založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství. A zpravodajem zde je pan Giancarlo Scotta. Chci vám připomenout, že tento návrh se týká eh, z, mm, systému RIKA, což je systém eh, pro eh, zemědělskou na datové sítě pro sběr údajů a příjmech, a o příjmech a o hospodářské činnosti, což má být ve prospěch eh, společné zemědělské politiky. Toto nařízení bylo v průběhu let měněno, aby bylo aktualizováno podle vývoje SZP a nyní je zapotřebí, abychom pokročili dále v aktualizaci tohoto tohoto způsobu sběru údajů. A předávám slovo zpravdaj. Ano. Jak už řekl pan předseda, tato účetní datová síť RIKA je velice důležitý nástroj pro e, sbírání údajů, hodnocení údajů o SZP, protože z určitého vzorku zemědělských podniků sbírá údaje o Eh, výdajích eh, a příjmech. Týká se zhruba 80 eh, tisíců podniků, ze zhruba 6 milionů podniků ve 27 státech EU. Cílem je vyhodnotit ekonomicko-strukturální situaci a vypořádat do ukazatelů týkající se příjmů, produktivity a výrobních nákladů. Tyto Informace jsou důležité v kontextu změn společné zemědělské politiky, protože v podstatě slouží jako východisko různým výzkumným ústavům, které se zabývají analýzou a simulacemi zemědělské politiky a rozvoje venkova. Zkoumaný návrh změny nařízení nezasahuje do podstaty zemědělské účetní datové sítě. Hlavním účelem je v zásadě uvést do souladu výkonné pravomoci Evropské komise články 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie, zejména pak, co se týče aktů v přenesené pravomoci. V podstatě navrhujeme navíc některé změny nařízení rady, a prostě chceme zdůraznit, že eh, tu má být webová stránka, kde budou údaje z RIKA a že toto nadále bude, tedy tento zbrudu nadále bude existovat. Dobře, děkuji, Giancarlo. Chci se zeptat, zda někdo za komisi si přeje promluvit k tomuto tématu. Měl by tu být pan Bartovič z DG Agri. We have no, uh, comments to Nemáme žádné připomínky. Sunna. Děkuji vám, nechcete tedy nic eh, dodat. Proto chci jen připomenout, že eventuálně, kdyby přišly pozměňovací návrhy, ano, Brita Remes žádá o slovo a hned vám je dávám. um... Děkuji. Já bych eh, chtěla říci, že pokud je o tuto zprávu, tak bychom zde měli zohlednit následující je důležité, jakým způsobem budeme přistupovat eh, k delegovaným aktům, protože eh, my nemůžeme všechny věci předávat trvalé komisi. Mě napadla tady jedna věc. Už eh, několik let diskutujeme o tom, jak to vypadá v souvislosti s potravinovým řetězcem. Máme tady sběr dat, který je z 60. let a to je v době, kdy ceny za potraviny byly fixní. V dnešní době je situace jiná a my stále pracujeme s těmito údaji. Proto e, musíme si e, uvědomit, e, že pracujeme se starými statistickými údaji, které už nesplňují svůj účel. Takže je důležité, abychom měli údaje, které budou užitečné. Také se to týká otázky legislativy. A proto bych chtěla, abychom toto měli na paměti, že v budoucnosti pokud se týká o této eh, záležitosti, tak eh, musíme mít eh, na zřeteli legislativu, která existuje a také si musíme uvědomit, jestli jsou tyto údaje opravdu pro nás potřebné. A pokud jde o transparentnost a zveřejňování, tak bych chtěla říci, že zemědělec nemůže Eh, pořád eh, mm, poskytovat tyto údaje, pokud jde o malé podniky. Pokud ty údaje jsou eh, zveřejněné, tak ten zemědělec je ve velmi špatné vyjednávací pozici. Takže musíme si dát pozor na otázku transparentnosti. Samozřejmě transparentnost je důležitá, ale přílišná transparentnost není dobrá. Děkuji. Molto bene, grazie. Výborně, děkuji vám. Paní Reimers. Samozřejmě toto téma je velice eh, delikátní a významné. A toto je také příležitost k tomu, abychom zjednodušili komunitární legislativu a samozřejmě také k tomu, abychom implementovali Lisabon a nezapomněli přitom na ducha Lisabonu. To je pro eh, náš parlament a také pro nás jako výbor velice důležité, protože se změnil náš způsob eh, spolupráce v procesu spolurozhodování. Takže je zapotřebí, abychom eh, využívali ty možnosti, které nám eh, dává eh, Lisabonská smlouva. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit stručně k tomuto sběru údajů. V Německu existuje e, zákon, alespoň e, v minulém roce to tak platilo, že spolková vláda každý rok měla zapovinnost a e, spolkový sněm předložit údaje, které se týkají příjmů zemědělství. Tyto údaje byly velmi podrobné podle velikosti podniků a druhu podniků. Každý rok toto zveřejňování údajů vedlo k matení veřejnosti. My víme, že například eh, v případě eh, vepřového masa, tak tam eh, došlo k velkým propadům v příjmech. Například v jednom roce pokud jde o vepřové maso, tak tam došlo k prokladu 80%, takže de, z 10 tisíc eur na 8 tisíc eur. Takže Eh, tady se jedná o propad 80% příjmů a pokud máme tedy eh, dosáhnout z 8 tisíc na 10 tisíc eh, vzrůstu, no tak tady se jedná o rozdíl 2 tisíc eur. Takže potom německé noviny o tom hovořily a hovořily o nárůstu 3-4% a tam šlo vlastně jenom o vyrovnání toho propadu 8%. Takže každý rok eh, se zveřejňovaly eh, vlastně zavádějící informace ve sdělovacích prostředcích. A například eh, někdo, když nějaká firma zaznamená nárůst, no tak se potom toto nezveřejňuje. Takže my naštěstí tyto zpráv, tato zpráva se poskytuje každé čtyři roky. Grazie, Alberte. Děkuji, Alberte. Další Michel Danten. Eh, děkuji. Eh, já vím, že se jedná o určitá polemická čísla v Německu, u nás také ve Francii, pokud se zveřejní statistiky, se o tom hovoří. Chci se vrátit k tomu, co už eh, říkala paní Reimers a chci připomenout, že v tomto balíčku o mléku už jsme trvali na nutnosti mít hospodářské důvěryhodné údaje, aby tedy nejen velké skupiny, ale i další hráči znali realitu na trhu. A to dal, ten další eh, balíček eh, OCM, tak tam také žádáme transparentnost, aby se všechno mm, správným způsobem vyvíjelo, ehm, aby eh, to bylo i ehm, zhodnoceno na základě aktualizace tohoto sběru dat. Článek 17 umožňuje to, že uvolnění zásob může být provedeno i na základě ekonomické situace sektoru, tedy ne na, na základě situace na trhu. To je tedy možné ehm, a proto lze také případně zasáhnout ohledně ceny. Je tedy zapotřebí, abychom byli ještě schopni lépe reagovat než dříve. Jde o to, abychom téměř eh, trvale sledovali, jak vypadá vývoj eh, cen a eh, máme také úřad pro kontrolu nebo mm, sledování evropských cen a měli bychom tedy mít představu o tom, jakým způsobem se ceny mění. Michele, ano, plně sdílím tvoji úvahu, že zapotřebí mít eh, jasná, přesná čísla, protože nám to pomáhá při dalším rozhodování a abychom předcházeli možným spekulacím. Chci připomenout kolegům, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 8. května ve 12 hodin abyste prostřednictvím pozměňovacích návrhů případně mohli předložit eh, témata, která jsou pro vás důležitá, jak jste je zde uvedli. A ještě chci vybídnout komisi? Ne, komise pan Bartovič nechce k tomuto promluvit. Dobře. Giancarlo má tedy opět slovo, aby mohl uzavřít téma. Také si nepřejete nic dodat. Dobře, ukončili jsme tedy bod číslo 10. A chci poděkovat panu Giancarlovi Scottovi a budeme pokračovat. Eh, Dál bereme v úvahu to, co bylo vysloveno a 8. května máte lhůtu pro pozměňovací návrhy. 11. května, pardon, 11. Eh, 11. Eh, bod společná ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení 1083 z roku 2006. Navrhovatelem je náš eh, kolega Salvatore Caronna, který není přítomen. Celý týden um, um, má neodkladnou práci ve vlasti. A proto e, o tom bude hovořit pan Luis Capula Santos, e, koordinátor. Jedná se tedy o stanovisko, které je vypracováváno naším výborem pro výboj, e, výbor, výbor pro regionální rozvoj. Jedná se o horizontální nařízení, které se zabývá společnými ustanoveními eh, pro všechny více leté fondy. Eh, tedy má to svůj význam i pro další politiku vývoje týkající se fondů, jako je sociální fond, fond pro rozvoj venkova. Toto téma je tedy velice důležité a chtěla bych požádat Luise, eh, zda si přeje nám o tom něco sdělit a pak případně můžeme otevřít i o tomto tématu diskuzi. Děkuji. Luisi, máš slovo. Muito obrigado, eh, presidente. Eh, děkuji, pane předsedo. Jak eh, řekl pan předseda, pan Karona zde nemůže být přítomen. Omluvil se, má k tomu opravdu pádné důvody. On mě požádal, abych jeho jménem představil tento návrh. Jedná se o velmi důležitý nástroj. Všichni souhlasíme s tím, že je potřeba jasně stanovit tyto nástroje. Teoreticky toto samozřejmě není žádný problém, ale z praktického pro, eh, hlediska to představuje mnoho eh, problémů. A také zde vyvstává mnoho otazníků v této souvislosti. Pan Karona ve svém návrhu stanoviska Eh, předkládá pozitivní eh, přístup, pokud jde o výkonný výbor. Soustředí se na pět konkrétních otázek a nesouhlasí eh, tím pádem s některými věci, které navrhuje změnit. Takže za prvé, jedná se o tematické soustředění. Pan zpravodaj si myslí, že se jedná opět která musí být flexibilnější, protože jinak eh, by se mohlo spochybnit všechno, co souvisí s politikou soudržnosti a s potřebami, eh, které jsou tedy od spoda nahoru. Eh, pan Salvatore Carona zde hovoří o různých způsobech zprávy na mnoha úrovních a v oblasti subsidiarity, kde On si myslí, pan Karona, že se tady o tom eh, eh, pochybuje, protože nejsou eh, zohledněny místní a regionální úřady. A tento vztah mezi centrální vládou a regionálními vládami a Evropskou unii. Pan Karona ve třetím bodě hovoří také o makroekonomických otázkách. Komise počítá se s přísněním podmíněnosti a potom posledním důsledku toto vede k částečnému či celkovému poskytování rozpočtu pro pakt růstu a stability. Takže on navrhuje, aby toto opatření bylo přijato. Také pan Karona nenahlíží pozitivně na tu věc, o které jsme hovořili už často. Jedná se tedy o rezervu pro Eh, výkon. Zde se počítá se zmraže, zmrazením 5% všech prostředků, které byly přiděleny a pan navrhovatel je proti, protože si myslí, že tento mechanismus by mohl vést k tomu, aby členské státy stanovily příliš eh, střídmé cíle. Takže tyto cíle by měly být krátkodobější, aby se mohlo získat financování. A Potom pan navrhovatel také hovoří hovoří o delegovaných aktech. Komise navrhuje, aby se aby delegované akty byly v rámci obecných cílů a proto náš navrhovatel eh, si myslí, a já musím říci, že já s tím také souhlasím, aby se o tom to jednalo, protože je to velice důležitá věc, aby parlament eh, podepsal takový Jankošek komisi. Takže to by byl ten pátý pozměňovací návrh. Je to tedy pět bodů. Eh, pan eh, Karona tedy se vyjádřil v tom směru, že bychom se měli k tomu vyjádřit a rozhodnout. Já nejsem autorem tohoto stanoviska, ale musím říci, že se stotožňuji se všemi návrhy a připomínkami pana Karony, který zde bohužel dnes není. Děkuji. Grazie a te, Luis. Děkuji, Luisi. Důležité je, abychom eh, se nějakým způsobem dohodli, protože ve výboru REGI se bude hlasovat v červenci a bylo by dobře, aby mohlo, eh, mohli výjít i z našich eh, podnětů. Pan Schmidt a později mm, paní Rimers. I've been called worse. President, thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vystoupím jenom velice krátce. Já se totiž uvědomuji, že v tomto výboru k tomu neprobíhá žádná zásadní rozprava, ale pocházím původně z regionálního výboru. A musím říci, že se jedná o velice technickou záležitost, ale na druhou stranu je potřeba, abychom to zvládli dobře. Tento výbor k tomu přistupuje filozoficky trochu jinak než původní výbor. Má to přímý dopad na rozvoj venkova, ale na všechny ostatní fondy. A mám pocit, že v této zprávě máme velmi vyvážený text, který podporuje místní rozvoj a místní organizace, které přidávají nejvíce hodnoty. Uvědomujeme si, že existuje řada jiných států a názorů v ostatní výbory, které chtějí, aby se k tomu spíše přistupovalo z hora, centrálněji. Určité podměvat pozněvací návrhy předložíme, je potřeba to udělat rychle. A hlavní směr této zprávy podporujeme, ale myslíme si také, že je to jednou z hlavních priorit, na kterou by tento výbor neměl zapomínat. Simo, grazie, Výborně, děkuji pane Smithy a nyní Brita Reimers. Eh, děkuji. Já bych chtěla poukázat eh, na to, že ten princip od od spoda eh, nahoru, eh, takže to už se činí a to bychom měli zachovat, protože eh, pokud bude vyňata občanská společnost toto procesu, tak existuje riziko, že nebude vůbec zapojena. Pokud jde o programy rozvoje venkova v Německu, tak tam jsou tyto lidé zapojeny. Jedná se o, o to, že Mm, se mohou tito lidé k tomuto vyjádřit a také poskytnout eh, svoje poznatky, protože oni vědí, kde tkví problém. Takže já si myslím, že na to bychom neměli zapomenout. Musíme si na to dát pozor. Pokud tam začleníme takovýto pozměňovací návrh, tak je důležité, aby eh, občanská společnost tam byla, protože tady se nejedná o zásadu bottom-up. takže eh, já si myslím, že v tomto směru bychom tomu přikladat váhu. Takže také zde si musíme dát pozor na to, aby jak to bude s otázkou delegovaných aktů a aby nebyly porušeny e, práva, která vyplývají z Lisabonské smlouvy. E, takže musíme si dát e, pozor na to, abychom nepředali příliš mnoho pravomocí a aby se toto nedělo trvale, protože je důležité, aby toto bylo časově omezeno. Takže tady opravdu musíme být obezřetní. A pokud jde o výkonnostní rezervy, takže to zní velmi hezky, ale v některých oblastech to bude problematické, protože eh, v některých regionech se ty cíle oslabí. Ale já si myslím, že eh, komise by tyto cíle měla kontrolovat, než tento eh, program bude povolen. Jedná se také o otázku daňovou. Takže to je na komise A potom, pokud jde o e, prostředky z fondů, tak dejme si pozor na to, protože ty programy fungují různě. Některé programy potřebují více prostředků na konci. E, takže mm, některým programům potom můžou chybět prostředky, protože se liší kvůli své podstatě a druhu e, těchto programů. Takže musíme být flexibilní. Děkuji. Molto bene, grazie Britta. Děkuji, Brito. Nyní bych chtěla vybídnout komisi, zda i zástupce chce něco dodat, buď pan Berkovic nebo pan Suzauva. Uh, yes, well, thank, thank you very... Děkuji mnohokrát za úvod. Velmi vítáme také pozitivní reakce tohoto výboru na návrh Evropské komise. Cílem Evropské komise bylo aby všech pět fondů působilo v dobré součinnosti v územním kontextu, v kontextu a především co se týče tohoto výboru, tak na venkově. Rádi bychom, aby RDF a Evropský sociální fond daleko úžeji spolupracovali a to na plnění regionálních cílů. Mám pár připomínek k tomu, co zaznělo dnes ale také k tomu, co bylo v návrhu stanoviska. Pokud dovolíte, tak začnu s otázkou řízení a zprávy. Tady velmi souhlasíme s členy tohoto výboru a s ostatními poslanci a poslankyněmi, že tato politika má především uvolnit potenciál v praxi a to vyžaduje zapojení místních aktérů. Jsme ochotní se touto otázkou zabývat. Buď dnes, anebo zítra Evropská komise, respektive její služby, přijmou podkladový dokument k, ke kodexu chování pro partnerství. A v tomto kodexu se snažíme podrobněji rozvést, co očekáváme od tohoto partnerství. Zásada partnerství je pro nás velmi důležitá. Je to tedy otázka, na které jsme schopni a ochotni konstruktivně pracovat. Co se týče makroekonomických podmínek, tak to je také důležité pro Evropský parlament. V řadě výborů jsme vyslechli si určité obavy. Tady bych řekl pouze, že Evropská komise se domnívá, že navrhuje systém, který je progresivní. Na základě partnerství se nacházejí problémy a řešení pro ně a až poté případně nastoupí sankce. Co se týče výkonnostní rezervy, tak tady bych eh, reagoval na to, co říkala paní Reimer. Toto nejsou ukazatele, které vzniknou ve vzduchoprázdnu. Budeme o nich intenzivně diskutovat a budou vycházet ze stávajících zkušeností eh, s realizací programů budou realistické a definované zvlášť pro specifika každého programu. Teď jenom bych se chtěl vyjádřit krátce k tomu, jak byl naformulován pozměvací návrh. Tento pozměvací návrh chce nejen odstranit výkonnostní rezervu, ale veškeré výkonnostní prvky. A to nám velmi leží na srdci. Protože ať už budeme mít výkonnostní rezervu anebo ne, Rádi bychom, abychom se na výkon přece jenom mohli soustředit. Chceme, aby partnerství v regionech mohly hodnotit svůj pokrok na základě určitých ukazatelů. A navíc chceme, aby přeskum probíhal dvojím způsobem. Vyhodnotit, eh, co probíhalo a najít zlepšení do budoucnosti, a to jak na úrovni členských států a regionálních partnerů, tak také na evropské úrovni. Chceme, aby za toto období byla dvakrát vydána strategická zpráva. Tu komise předá dalším institucím Evropské unie. Takže tady bych opravdu apeloval na zpravodaje, aby se tím ještě jednou podrobněji zabývali a aby prosím odlišovali mezi rozlišovali mezi eh, výkonnostní rezervou a výkonnostním rámcem jako takovým. Pokud dovolíte, eh, tak než předám slovo kolegovi z generální ředitelství Agri tak ještě dvě připomínky. Co se týče společného strategického rámce, tak to je dokument, který spadá obecně do otázky aktů v přenesené pravomoci. Jako vždy u těchto aktů se domníváme, že zákonodárce se může pouze vyjádřit k tomu, zdali se jedná o zásadní či nezásadní prvky, poté co tedy uvidí návrh komise. My jsme předložili dokument k jednotlivým aspektům společného strategického rámce s tím, že to společně budeme potom projednávat s parlamentem a radou. Budeme projednávat možný postup do budoucnosti. Obecně otázka aktů v přenesené pravomoci je otázka horizontální, kterou mají pojednávat společně instituce. Co se týče tohoto tématu rádi bychom k tomu přistupovali velmi prakticky. U každého aktu v přenesené pravomoci předložíme, jak si to komise představuje, tak aby eh, spoluzákonodárci měli všechny potřebné informace. Teď ještě pár dalších maličkostí. Vstupuje tady do toho aspekt DPH. Pro Evropskou komisi je velice důležité, abychom měli harmonizovanou definici DPH, abychom se nedostali do situace, kdy různí příjemci dostávají prostředky z různých zdrojů na základě různých pravidel. Už se to řešilo, a i když jsme znova předkládali finanční nařízení, takže předpokládám, že tato otázka se zde bude řešit. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych je něco dodat k, pan, k tomu, co řekl pan Barkovič, se souhlasím s tím, co uváděl. Chci zdůraznit tři aspekty. Komplementaritu tohoto rámcového nařízení s, s konkrétním nařízením pro každý fond. To znamená, že e, tu budou určitá pravidla pro všechny tyto fondy a tato pravidla budou specifikována pro jednotlivé fondy. Za druhé, co se týče flexibility, a v tomto kontextu bych rád upozornil na to, že flexibilita bude upřesněna prostřednictvím tedy prostřednictvím postupu ve strategickém programu a cílem bude pokrýt priority, šest priorit rozvoje venkova samozřejmě ve spolupráci s dalšími fondy, společně tedy s krytím cílů pro Evropu 2020, ale v tomto eh, kontextu tedy budou dále uvedeny ty specifické rysy. Třetí eh, bod se týká tedy té vedoucí eh, úlohy. Je zapotřebí, abychom jednotlivé cíle měli jasně pokryty kontextu, který bude koordinován, abychom měli společné nařízení, pan Berkovic o něm zmiňoval, a abychom posilovali jednotlivé ty eh, specifické um, projekty LEADER a společně mm, tedy aby toto všechno bylo koordinováno. Tím si myslím, že jsem pokryl ty jednotlivé body, o kterých jsem se chtěl zmínit, abych tedy jen doplnil to, co řekl kolega. Děkuji. Chtěl bych využít této příležitosti, protože ke stanovisku pana Karony pravděpodobně eh, přijde eh, několik různých pozměňovacích návrhů, protože se jedná o tedy um, aktualizaci jednotlivých témat k fondům, ať už je to tedy otázka de, um, DPH, a nebo ať to jsou otázky regionální eh, politiky a eh, dalších eh, bodů, které byly projednávány na radě a na komise, je, je jasné, že my budeme se vracet k určitým tématům, budeme se k něm vracet i na plenárním zasedání. Jak víte, my jako parlament se velice blížíme návrhu komise, ale máme veliké potíže s návrhem Eh, rady ohledně tedy přizpůsobení se Lisabonu. Dám eh, slovo panu Nikolsnovi nejdříve. Děkuji jenom velice stručně. Musím říci, že v tomto parlamentu jsem v regionálním výboru strávil velkou část svého života a možná, že jsem se touto otázkou měl zajímat, zabývat už dříve. Všichni odkazujete k lídru. Musím říci, že to je jeden z velkých úspěchů Závisí tedy eh, váš pohled na to, odkud pocházíte. Já myslím, že to je program, se kterým se lidé na venkově opravdu eh, identifikují. Všechny evropské návrhy jsou zatíženy byrokracií. Já myslím, že tady je problém s tím, aby se rozhodovalo na správné úrovni. Není to vždycky chyba Bruselu. V řadě případů to vychází z toho, že legislativa, která pochází z Bruselu, ale než se dostane na národní úroveň a na regionální úroveň, tak je vykládána. A často je vykládána způsobem, který právě vede k byrokracii. A není jednotná navíc. A to si myslím, že je jeden z největších problémů, kterému je potřeba se věnovat. A to především, pokud máte situaci, kdy se v podstatě bojí všechny regiony účetního dvora. Bojí se, že je bude honit účetní dvůr. To je velký problém. Eh, návrhu máme řadu dobrých, ale lidé je nepřijímají, protože se prostě bojí, že tato směrnice bude špatně vykládána a proto bych chtěl se zeptat komisa na jednu věc. Vy hovoříte o flexibilitě. To je hezké slovo. To se dá vykládat různými způsoby, ale pokud to nebude flexibilně fungovat, pokud ten manevrovací prostor nebudou mít v regionech a v členských státech lidé při provádění těchto návrhů, tak to bude problém. Tady to mají všechno od zdola nahoru, nikoli centrálně. Takže Děkuji mnohokrát za tuto zprávu, která si myslím, že si zaslouží podporu. N plus 2 a všechny tyto oblasti jsou věci, kde chceme, aby probíhala kontrola, ale je potřeba, aby to bylo flexibilní, je potřeba si ujasnit, co slovem flexibilita myslíme. Děkuji, Jimé. Myslím, že je důležité, že jsme vedli tuto diskuzi a chci vám připomenout, že 8. května je termín pro, pro pozměňovací návrhy ke stanovisku pana Karony a hlasování bude 18. června. Ve výboru Regi se bude hlasovat 9. července. Ještě Luizi, přeješ si něco poznamenat? A te la parola. <clears throat> Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, všem, kteří vystoupili. Já jsem si všechno bedlivě vyslechl a také názor komise. Já souhlasím eh, s tím, že s tím, co jsme si zde vyslechli, parlament eh, bude moci mít velmi pevnou pozici. Jedná se o velmi důležitý nástroj pro tento program, který se blíží, takže děkuji. Děkuji, výborně, všem děkuji Můžeme tedy bod 11 také již opustit, pokud se někdo další nehlásí o slovo a přejdeme k bodu číslo 12. Ale bohužel budeme muset počkat pár minut, protože pan Lavia nám sdělil, že v tuto chvíli hlasuje na rozpočtovém výboru a proto musíme provést krátkou pauzu, i protože nemůžeme ani začít těmi následujícími tématy po eh, financování řízení a monitorování SZP. Jak víte, v 11.30 přijde pan eh, komisař Dačan eh, Čolos. Já tedy využiji těchto pár minut, abych vám řekl, že přijde pan komisař a téma strukturálního dialogu je takové, že se nebudeme zabývat jen společnou zemědělskou politikou, ale jedná se o témata, která vůbec jsou tedy obsahem eh, společné zemědělské politiky. Jak víte, eh, pravidelně se setkáváme s různými komisaři a dnes tedy eh, je to pan Čološ, následovat bude pan Dali a další. Jedná se tedy o strukturovaný dialog. Všechno je naprogramováno do kalendářů komise a parlamentu, tak abychom se snažili sladit naše činnosti v parlamentu s programem Evropské komise. Eh, po návštěvě pana komisaře a dialogu s ním eh, bude následovat pauza a pokračovat budeme odpoledne naším workshopem, a to v 15 hodin. To bude workshop o konkurenceschopnosti a eh, konkurenci. E, v půl páté, až skončí workshop. To si myslím, že bude zajímavá chvíle, protože se o tom hodně hovořilo v evropském tisku. Dojde e, k výměně názoru s panem Michelem Kretánem, který je zpravodajem Evropského účetního dvora o návrhu reformy společné zemědělské politiky. Zpravodajem v tomto případě pro účetní dvůr je, jak víte, který, jak víte, přednesl celou řadu úvah a nebo eh, přednesl kritické úvahy ohledně eh, komise. Jak víte, tak mm, tento host se dostaví eh, v půl páté. A pak dokončíme poslední bod na pořadu jednání. A to bude rámcový program inovace a výzkumu. To je tedy náš program pro dnešní den a nyní si dáme pár minutek pauzy, protože vyčkáme příchod eh, pana kolegy Lavia protože, jak víte, pracuje na jiném výboru, víte, že se jedná o jedno ze čtyř velmi důležitých témat pro reformu SZP. Děkuji a následovat bude tedy několika minutová pauza.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 než se kolegové usadí zpátky na svá místa, chci připomenout, že jsme u bodu 12. To je financování, řízení a zpráva monitorování společné zemědělské politiky. A Výměna názorů eh, o tomto horizontálním nařízení nás čeká. Víte, že se jedná o jedno ze čtyř eh, základních témat eh, balíčku reform. Týká se tedy především o řízení, financování a monitorování SZP. A také tento dokument obsahuje eh, ustanovení o eh, křížové podmíněnosti a také o podnikovém eh, poradenství, systému podnikového poradenství. A to v současném rámci je součástí nařízení o přímých platbách. Budeme mít i chvíli času na dotazy. Pan komisař přijde Eh, kolem 11.15, 11.20. A teď tedy mohu eh, s potěšením předat slovo panu Giovanni Laviovi a také zde vítám zástupce komise. Giovanni, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Já se chci na jedné straně omluvit za spoždění. Bohužel jsem dnes eh, dopoledne musel ve dvou výborech předložit zprávu o rozpočtu. A na 11.30 jsem měl původně něco a protože eh, došlo ke změně programu, musel jsem o tom promluvit dřív. Teď tedy k samotné věci. Mm, před několika měsíci došlo k sérii intenzivního setkávání s mnoha kolegy eh, a také s různými aktéry ze zemědělství či z oblasti, která mm, není přímo zemědělství, ale souvisí s ním. Jedná se tedy o to, jak se staví k reformě SZP a eh, o tom, jak postupovat ohledně té zprávy o horizontální řízení. Co se týče eh, návrhů, které přišly také od kolegů a členských států, jsem vypracoval několik různých bodů, které vám chci postupně teď eh, vysvětlit a považuji je za zásadní pro vybudování zjednodušené společné zemědělské politiky, která bude e, snadno e, použitelná pro e, zemědělce, bude snadno praktikovatelná. Náš výbor a také Evropský parlament jasně vysvětlili, že se snaží zjednodušit společnou zemědělskou politiku a podle mne toto téma je nadále prioritou. Na základě zkušenosti z těch eh, předchozích zpráv, je toto pro nás skutečně průběžským kamenem, nejen tedy pro parlament, který poprvé vede proces spolurozhodování o společné zemědělské politice, ale také proto, že společně 27 členských států, které jsou zde demokraticky zastoupeny, mnohou respektovat jednotlivé politické příslušnosti a přitom hledat společné a sdílené řešení pro zemědělství v Evropské unii. Především bych se chtěl vyjádřit k novému eh, finančnímu víceletému rámci. Jak všichni víte, finanční rámec, v jehož obrysech budeme rozvíjet novou společnou zemědělskou politiku, není zatím eh, tedy potvrzen a stanovisko, ze které vychází eh, parlament, byl vyjádřeno výborem SURE. Jedná se o zmrazení zemědělského rozpočtu oproti e, bývalému nebo předešlému víceletému finančnímu rámci. Jak všichni víte, v současnosti a zejména tedy dnes ráno je vedena Rada o všeobecných záležitostech, Rada EU o všeobecných záležitostech a zabývá se společnou zemědělskou politikou a jejím financováním. Je jasné, že na základě tedy výsledků eh, této, tohoto zasedání, možná už dnes odpoledne, budeme mm, schopni získat další podněty k reflexi o společné zemědělské politice. Je jasné, že všechny ty prvky, které mohou vzejít ze zasedání eh, rady a které by vedly k případnému přeskumu i toho, co tedy předpokládala Evropská komise pro svůj víceletý finanční rámec, by nás vedla také k revizi nebo tedy přeskumu jednotlivých eh, zpráv o společné zemědělské politice. A teď eh, se zmíním o některých techničtějších aspektech. Především bych chtěl se zmínit o těch eh, orgánech poskytujících platby. Jak všichni víme, na komunitární úrovni je tu 83 agentur, plat, platebních agentur, které mají různou konfiguraci v rámci jednotlivých členských států. A někde tedy existují národní agentury, jinde zase regionální agentury. A mnohem diverzifikovanější situace je tam, v těch členských státech, kde na Eh, území státu existují takové eh, agentury, které eh, se zabývají vyplácením do prvního pilíře a podle prvního pilíře a mm, pak tam existují agentury, které zajišťují vyplácení podle druhého pilíře. Tyto platební agentury, ať už národní či regionální, mohou být dobrým kompromisem, pokud budou spravovat oba dva pilíře. A proto bych se chtěl nyní zaměřit tedy na současné společné eh, řízení obou těchto eh, pilířů, což by samozřejmě se odrazilo v nižších výdajích na zprávu a funkci eh, těchto agentur a také by to umožnilo adekvátní přítomnost těchto agentur v jednotlivých členských státech. Z těch 83 agentur by se dalo přijít na 71 s tím cílem, že by eh, platby zemědělců byly poskytovány podle nařízení, která jsou platná, podle platných pravidel pro eh, výdaje, podle toho, jak je to schváleno účetním dvorem, a aby platby probíhaly rychle a aby všechno se řídilo podle stávajících postupů. Tento proces by mohl eh, žádat tak 12 až 24 měsíců pro zavedení ze strany komise. A to bychom měli mít na paměti my. Co se týče eh, systému podnikového poradenství podle mne by bylo zapotřebí lépe definovat požadavky jak pro systém poradenství, tak pro eh, cílové uživatele tohoto eh, poradenství. A bylo by také vhodné specifikovat, jaké podniky nebo jaké subjekty mohou poskytovat poradenství i v jednotlivých případech. Eh, v jednotlivých oblastech, tak, aby, abychom se mohli řídit článkem 12 eh, původního návrhu. Co se týče cílových eh, uživatelů neboli adresátů, je třeba jim zaručit, aby měli možnost poradenství, jim, které bude opravdu udělané na míru jejich podnikům a považuji za vhodné, aby vznikl jakýsi strop na konsulenci nebo na poradenství eh, pro jednotlivé eh, podniky. Ale nemyslím si, že by bylo možné eh, žádný limit nenastavit. Nemůžeme umožnit, aby jeden podnik měl příležitost žádat nesčetněkrát o poradenství. Co se týče finanční disciplíny, finanční kázně, chtěl bych připomenout to, co mi připadá jako hlavním bodem této kapitoly. A to je souvislost eh, mezi krizovou rezervou a eh, financováním. Je třeba předvídat situaci na trhu. A když zjistíme, že eh, dojde k nějakým nesrovnalostem podle článku 59. Dokud dojde, pokud dojde tedy ke krizové situaci, je třeba uvažovat o tom, zda se uvolní eh, eh, rezervy, anebo zase budeme řídit pouze článkem 25. Je zapotřebí, abychom si vypracovali případné limity. A stále k tomuto tématu bych chtěl ještě dodat, abychom se řídili stále ještě stávající legislativou v, k návrhu komise, stejně jak už jsme to v předchozím případě udělali, měli bychom umožnit členským státům, které mají regionalizaci eh, ve své struktuře eh, zprávy zemědělství, aby se nemuseli řídit jen jednotlivými programy eh, pro rozvoj venkova, ale aby měli možnost víceletého řízení zprávy. Pak to mohou být ale státy, které budou mít jeden plán pro celé národní teritorium a v takovém případě by se mohli řídit tím, eh, co platí pro strukturální fondy v rámci soudržnosti. Ohledně článku 42 odstavec 2 bych chtěl zmínit, že je tu možnost reformovat SZP pro zemědělce tak, aby eh, platební orgány Eh, provedli změny, aniž by zemědělec musel příliš dlouho čekat na to, až mu bude mm, vyplaceno to, na čem má právo podle komunitární legislativy. To by bylo opravdu eh, velkou změnou, protože dnes se stává, že zemědělec předloží žádost a zpráva subjektivně rozhodne, nebo administrativa rozhodne, kdy a jakým způsobem mu bude platit. Teď můžeme situaci změnit zásadním způsobem. Je e, zapotřebí zajistit to, že pokud tedy platební agentura zaplatí pozdě, bude muset zaplatit i úroky za svou nevýkonnost zemědělci samotnému. Něco jiného je pak otázka kontrol a sankcí. Pokud eh, sankce má být něčím, co bude zátěží, a nebo také odstrašovat zemědělce, eh, neměla by být eh, disproporční. I kontroly by se měly řídit principem proporcionality. Na základě exekutivních výnosů komise by tedy měly být kontroly sníženy, pokud se zjistí, že tento systém je důvěryhodný, je vytvořen členským státem a e, že obsahuje velice nízké množství chyb, má nízkou chybovost. Pan Capola Santos se zmiňoval o kontrolách a sankcích a už se zmínil o tom, o čem my jsme společně diskutovali e, v předešlých dnech. I toto nařízení podle mne bude potřebovat určitou změnu. A to proto, aby eventuální sankce, která se bude vstávat ke greeningu, nemohla přesáhnout zelenou platbu. Tedy aby postihla e, negativním způsobem tu základní platbu, která byla poskytnuta. Aktivace systému varování které by mělo složit eh, k, jako varování předtím, než dojde vůbec k nějakému tedy řízení pro porušení. Eh, mělo by pomoci eh, zemědělci, aby lépe se mohl řídit pravidly a správně je prosazoval a nedostala se do situace, kdyby vůči němu mohly být použity nebo měly být použity sankce. Rád bych podpořil přijetí víceleté, eh, víceletých žádostí spíše než jednoletých, tak, aby zemědělec musel potvrzovat obsah, anebo případně, aby musel poukazovat na změny, k nímž došlo oproti eh, té žádosti z prvního roku. Často totiž žádáme od zemědělců, aby předělávali rok eh, po roku svoje žádosti, třeba, že se nic nezměnilo ve struktuře podniku samotného. Dalším tématem jsou aktiv přenesené působnosti. Jak víte, nařízení eh, eh, nařízení 1290 z roku 2005 ukazuje, že nyní je zapotřebí vrátit se k různým tématům, které jsme tehdy probírali a že je zjevné, že dosud ještě nedošlo tedy k uzavření trialogů a nebylo eh, dosaženo shody mezi parlamentem, radou a komisí tak takováto témata budou muset být eh, opět nastolena. To je tedy pár bodů, které jsem vám chtěl nyní předložit. Ale chtěl bych především zdůraznit, eh, že se těším, jsem ochoten diskutovat s vámi všemi, vést dialog, tak jak to provedl včera kolega Kapulas, tak abychom mohli najít společně správné kompromisy, které budou vynikajícím signálem, protože budou ukazovat, že při reformě společné zemědělské politice, chce, politiky chceme navýšit transparentnost, chceme snížit zátěž pro zemědělce a eh, pomáhat jim. Takže jsem zcela k dispozici všem kolegům, kteří eh, budou chtít přednést eh, své poznámky, návrhy či úvahy. V tom čase, který nám je tedy svěřen, který nám byl vymezen panem předsedou, abychom následně pak mohli eh, sestavit finální zprávu. Děkuji, Giovanni. Můžeme zahájit diskuzi. Myslím, že tato prezentace byla velice bohatá a proto mm, bych řekl, že i mnoho kolegů se bude hlásit. Pan Smith. Smith. Smith. Germanic, Scottish, Italian. Zdá se, že tady máme skoro německo-italsko-anglickou alianci. To je dobře. Děkuji mnohokrát za dobrý úvod. My se soustředíme hlavně na jednu otázku, která je pro nás velice důležitá, a to je křížové dodržování pravidel. V článku 99 máme velmi dobrou definici a hovoříme také o tom, že dochází ke snižování pladeb v případě nedodržování těchto pravidel a v odstavci 2 se hovoří o neumyslném porušování pravidel, tam je to 5% v případě jednoho porušení a 15% v případě opakovaných porušení. Klíčové slovo pro mě je, že v odůvodněných případech členské státy a příslušné orgány mohou neuplatnit takovýto postih, pakliže by Eh, došlo pouze k nezávažnému porušení. Takže v článku 99 si myslím máme velmi přiměřený, umírněný přístup k takovýmto postihům. Ale v prováděcím nařízení podle stávajícího režimu tato flexibilita mizí, protože tam je napsáno, že průměrné postihy budou 3%. Takže tento manevrovací prostor byl zrušen. Tak, jak to vypadá v prováděcím nařízení, dochází tedy k podkopávání tady této flexibility. A zemědělcům to pochopitelně vadí. Neže se objevují nová pravidla týkající se GEEK anebo povinné ekologizační složky, pravidla tedy, které můžeme nechtěně porušit. A proto si myslíme, že přímo do nařízení bychom jako zákonodárci měli zabudovat co největší manevrovací prostor s tím, že potom členské státy vytvoří proporční režim, který nemůže být podkopán aktem v přenesené pravomoci a přijatým komisí. A to si myslím, že je opravdu klíčové, mají-li naši zemědělci tomuto věřit. Stávající návrhy jsou celkem dobré, jsou krokem ku předu, ale v prováděcím nařízení a v aktech přenesené pravomoci můžeme celé toto vyrušit. A proto si myslíme, že je potřeba, aby v samotném nařízení byl text co nejjasnější. Grazie, l'onorevole Schmidt. Děkuji, pane Smife. Pan Bové, místo předseda Jose Bové. Já bych se chtěl zmínit o návrhu zprávy od pana Lavy. konkrétně o rozpočtových záležitostech, o kterých jste hovořil. Už jsem se zmínil před několika eh, týdny, že by mohlo být nebezpečné, kdybychom eh, v rozpočtu neměli jasnou představu o tom, jakou zemědělskou politiku chceme vést. My se snažíme nyní potvrdit tuto logiku, to je eh, rozpočet by eh, determinoval naše priority. A to si myslím, že je velice nebezpečné. Pokud nebudeme schopni předem definovat priority, tak necháme eh, rozpočet, aby definoval naše priority sám. Jde tu nejen o otázku financování společné zemědělské politiky. Neměli bychom ztrácet eh, ze zřetele cíl reform společné zemědělské politiky. Neměli bychom tedy se dostat do takové logiky, která by rozměnila reformu nebo by, by z reformy eh, odčlenila všechny aspekty, které by pro nás byly důležité. To je nebezpečí, kterého si musíme být dobře vědomi a bojovat proti němu. To jsem chtěl připomenout. Za druhé, já jsem úplně dobře nepochopil z vaší prezentace, kdy jste mluvil poradenství pro zemědělce, pro drobné zemědělce, jaký druh poradenství budou moci využívat, e, jakýsi minimální druh poradenství nebo jaké tam bude zastropování. Myslím, že ten aspekt je poměrně flexibilní a rád bych věděl, e, co to vlastně znamenalo. Grazie, Jose, Děkuji. Na své Brita Reimers a pak Luis Capola Santos. Ja, danke. Ich wollte... Děkuji. Já bych se chtěla vyjádřit k sankcím, kontrolám a pokud jde o tu eh, přiměřenost. Takže eh, ve zprávě Eh, tam jde o to, aby toto nebylo mm, dáváno na bedra zemědělců. Pokud o veškeré to prokázování a kontroly, jedná se o to, aby eh, zemědělci nemuseli ještě eh, vypracovávat další zprávy, kromě toho, co už, kromě toho papírování, co už má, mají. Takže já si myslím, že ta, ten tlak té zprávy jde vždycky ze zhora dolů a zemědělec nemůže prokázat, eh, například v případě počasí, no tak posílat nějaký papír o tom, jestli pršelo či ne. Takže my si musíme dát pozor na to, že v případě té přiměřenosti eh, se musí zohlednit také technické aspekty. Že tady jde o eh, například banální věci, například internetové připojení tam není zaručeno v případě tohoto pokrytí, takže mm, když se jedná o to, že třeba zemědělec nedodrží nějakou lhůtu eh, za něco, za co on nemůže, eh, tak eh, s tím můžeme mít problémy, protože existuje mnoho oblastí, kde ti eh, zemědělci prostě něco učinit nemůžou. Není to tam možné. Existují eh, oblasti, kde třeba ta eh, pošta ani není žádnou alternativou, protože funguje jenom během týdne. Takže tam je problém v oblasti komunikací. Takže tady například ten čas hraje tedy proti těmto zemědělcům. Takže potom otázka eh, bezpečnosti na pracovišti, tak to je potřeba také zohlednit. Eh, když eh, například v oblasti jatek, tak ta toleranční oblast musí být také tak stanovena, například v případě, že vypadne nějaký čip, takže aby nemusel být hned nahrazen, protože to není přiměřené Hm, abychom eh, zde postupovali tak a dosáhli té bezpečnosti v oblasti zprávy. Eh, takže musíme se zaměřit na to, jak to vypadá v praxi a v praxi se o tom také diskutuje. Je důležité, aby zemědělec za to nebyl zodpovědný. Musíme tedy jasně říci, že pokud jde o vytvoření těch malých rámců eh, a regionální zprávy, tak aby to potom nebylo tak zúženo v oblasti sankcí. Potom pokud je o environmentální opatření, tak pokud máme ty zelené pruhy a e, pro občany je to fantastické, protože tam jsou květiny v těchto zelených pruzích, ale e, Eh, je to například porušení těch předpisů, protože tyto zelené pruhy nejsou obospodařovány. Já si myslím, že tady je mnoho problematických oblastí v této reformě, musíme to zohlednit a je důležité, aby to bylo v té oblasti přiměřenosti, aby to nebylo vše na bedrech zemědělců, musí tam být určitý stupeň tolerantnosti vůči ním. Děkuji. Děkuji. Luis Capola Santos a potom pan Sikirsky. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poblahopřát kolegovi Lavia za vykonanou práci. Eh, také bych mu chtěl, mu chtěl poděkovat za jeho disponibilitu, ehm, za to, jak je ochotný řešit otázky se spoluspravodaji. Eh, pokud jde o stínové zpravodaje a jejich spolupráci s jinými zpravodaji ostatních zpráv, tak tady ta spolupráce je podle mého názoru zásadní. Především pokud jde o tyto konkrétní otázky přímých plateb a greening. Pokud jde o vhodný systém sankcí, tak je potřebné, aby on souhlasil s návrhy, které činíme v tom druhém nařízení, nařízení o přímých platbách, pokud jde o to ozelenění. Takže oddělení zelených plateb od základních plateb. Je to jeden z příkladů v rámci potřeby koordinace mezi zpravodaji. Já vím, že koordinace s panem Laviou bude velmi dobrá. Já bych chtěl eh, pohovořit o eh, vynětí malých zemědělců z oblasti poradenství. Také já jsem nepochopil, jakým způsobem se tento systém bude organizovat. Musíme najít nějaké řešení, aby i malí zemědělci mohli požívat výhod poradenství. Já bych chtěl požádat eh, pana zpravodaje, aby toto lépe vysvětlil. Pan Segrisky a potom pan Danten. Já zvracel Děkuji. Já jsem měl otázku na pana zpravodaje, která se týkala počtu agentur, protože tady musím říci, že ta formulace není úplně přesná. Co to znamená, že chcete jednu agenturu? Znamená to, jednu agenturu v oblasti dané činnosti, třeba tržních intervencí anebo pladeb, anebo rozvoje venkova? Protože pokud těch agentur bude více, pokud one budou, řekněme, regionální povahy, tak potom na centrální úrovni bychom měli mít koordinační jednotku. Tak, aby mohl probíhat jasný dialog koordinovaným způsobem mezi komisí a jednotlivými státy. Některé členské státy si to vysvětlovali tak, že tady dochází k nějakému slučování agentur a vytváření dalších agentur. A to je nákladné, protože to, že bude jedna agentura, tak to neznamená, že to automaticky znamená snížení nákladu. A další věc. Vy jste říkal, že Rada GAK bude dnes diskutovat o rozpočtu a že to, co rada k tomu řekne, bude velice důležité. Jako kdyby se na Radě pro všeobecné záležitosti rozhodovalo o důležitých rozpočtových věcech. Bude to tak, anebo tam bude jenom výměna názoru? Protože já jsem to pochopil z toho, co jste říkal, tak, že očekáváme velmi významné stanovisko od této formace rady. Děkuji. Děkuji, pane Sekersky. Michel Danten a poté Albertes. Také bych se chtěla zmínit o Radě pro všeobecné záležitosti. Je velice důležité to, co se tam děje, ale připravy nebezpečné, kdybychom měli diskutovat o eh, číslech, eh, když jsme eh, technickým výborem, měli bychom tedy připravit technický materiál. Vlády by měly mít na příští radu připravený dokument, který by jasně stanovil ustanovení pro budoucí společnou zemědělskou politiku. My jako Evropský parlament nemůžeme přijmout diktát, a proto bychom to měli jasně vyjádřit předseda výboru pro zemědělské záležitosti by měl hovořit o tomto s předsedou Evropského parlamentu. A to, eh, aby eh, správně fungovaly instituce Evropské unie, je zapotřebí, eh, aby mm, informace, pokud je tedy mám správné, to, že techničtí ministři hovořili o tom v této eh, diskuzi. Ohledně kontrol a sankcí. Už 20 let v příliš mnoha případech eh, docházelo k systému všechno nebo nic. Takže se odmítalo společná zemědělská eh, politika ze strany zemědělců, těch příjemců. A už jsem včera o tom mluvil že bychom měli považovat zemědělce za zodpovědné lidi, že bychom měli najít takový systém sankcí, který bude eh, přiměřený, proporcionální, eh, aby v něm mohli lépe pracovat zemědělci, aby to byl takový rámec, který jim eh, umožňoval jakousi jistotu, aby se pořád neměnil. Když nedokážeme něco zastavit. Eh, to jsou například jevy, které my nemůžeme ovlivnit, eh, tak nakonec za to, na to doplatí zemědělec, který je až na konci celého systému. Chtěla bych se také zmínit o harmonizaci mezi jednotlivými státy. Myslím, že ohledně eh, potřeb pro tento rámec musíme být velice obezřetní, k tomu, abychom ponechali eh, členským státům eh, určitý prostor pro manevrování, ale je zapotřebí, aby interpretace byla jasná, aby nedocházelo k interpretacím, které budou naprosto rozdílné. Děkuji, Michele. Chci využít toho, co jsi říkal k tomu, abych ještě informoval kolegy ohledně eh, práv parlamentu, jak už to dobře ví Jovan Lavia a také George Line. Martin Schulz společně eh, s panem Lamasurem, ve kterých eh, zbudilo, eh, zbudilo obavy ehm, ta představa dánského předsednictví o vyjednávacím boxu ohledně obsahu témat týkajících se jak regionálních politik, tak společně zemědělské politiky. Byla tedy vytvořena jakási mm, hodně silná strategie naše dalšího jednání prosazování našich politik. A proto už v květnu na plenárním zasedání, o tomto budeme na plenárním zasedání tedy hovořit. A Eh, to na základě stanoviska z výboru SURE, zpráva pana Garigy, A na tomto základě my se budeme snažit hájit naše práva a výsady a to proto, abychom se nedostali do takové situace, kdy musíme buď tedy přijmout, anebo nechat být eh, eh, obsah, který nám přijde od jednot. A proto ukážeme také na možné sporné body, které jsou v v dokumentu, eh, na, eh, dokumentu z Rady, protože dochází nejen tedy k vyvlastnění těch práv parlamentu, ale vyvlastnění eh, práv jednotlivých specifických rad, například zemědělské rady oproti Radě pro všeobecné záležitosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Giovanni Laviam za to, co zde přednesl. Já si myslím, že tam byly Eh, zohledněny přístupy, které my můžeme podpořit. Eh, takže pan eh, Giovanni mm, hovořil o tom způsobu platby. Německo je jedna z málo zemí, která je federálním státem. My máme 16 spolkových zemí. Takže například eh, Bavorsko je větší než 19 členských států, tak tam je eh, jedno místo, které je odpovědné za platbu. Takže je potřeba zohlednit eh, uspůsobení, uspořádání různých v členských státech. Já si myslím, že je velice důležité, aby pokud jde o sankce, aby to bylo omezeno na screening, ne, na základ, protože ty eh, základní platby, tak k těm se musí přistupovat jinak. Existují různá ustanovení, eh, různý, eh, různé druhy zemědělské produkce. Já souhlasím s tím, co řekl pan čovany ohledně zátěže nemůžeme umožnit, aby zemědělci měli ještě větší zátěž než dosud. Tak s tím určitě souhlasíme, aby neexistovala větší zátěž pro zprávu ani pro zemědělce. A já si myslím, že určité věci bychom měli eh, opravit, něco v minulosti se už změnilo. Já si myslím, že pokud jde o kontroly, tak tam, tady neexistuje žádný uh, přístup mezi uh, tím, že bychom měli uh, rozlišovat uh, ty chyby uh, či podvod. Protože chyby ty se můžou opravit, ale pokud jde o podvody, tak to je něco jiného, protože pokud je o ty chyby a předání eh, zprávě, takže by se to předalo Bruselu. Já si myslím, že ale musí existovat možnost opravy chyb. Druhá věc jsou podvody. V případě podvodů, tak tam se musí uložit sankce. E, tak je důležité, abychom zohlednili e, právní aspekt věci, pokud jde o mm, dvojitý trest zemědělce. Já jsem si vědem toho, že někdy dochází ke dvojím e, pokutám. V Německu to není, ale v zemědělství tam máme dvojí pokutování, protože ten zemědělec je pokutován vlastně kvůli Eh, cross compliance a také z legislativního hlediska. Například, když eh, jedeme autem máme v autě děti a eh, řídíme příliš rychle, no tak potom jsme pokutovány na základě legislativy vyplývající z bezpečnosti provozu, ale nejsme pokutováni na základě práva, které ošetřuje práva dětí. Takže toto je potřeba odstupovat odstranit tyto aspekty. Je eh, tedy eh, důležité, aby ty pokuty vyplývaly z jednoho systému práva. Je důležité také eh, se zmínit o flexibilitě. Do 15. května musíme odevzat plán a 2. června, <clears throat> takže Eh, byl eh, problém se sklizní a potom eh, v červnu bude sklizeň a vlastně tenkrát v Německu, co se stalo, že jediné, co jsme mohli sklidit, tak to byla kukuřice a problém byl s obilovinami. Takže v pro takovéto případy musíme mít předpisy. Nemůžeme to uh, takto nechat, že někdo řekne, no tak já tady nemůžu pěstovat nic jiného. A potom, o čem hovořila včera Elizabeth, pokud jde o návrh komise k reformě SZP, tak eh, v každém eh, odstavci jsou ta ustanovení, která ve mně vzbuzují určité obavy, eh, protože já nevím, co všechno má za cíl komise. Pokud jde o ta prováděcí ustanovení, tak já si myslím, že my jako parlament eh, musíme eh, se snažit, aby ta naše pozice nám nebyla odejmuta. Děkuji. Bene, grazie. Al Děkuji, Alberte. Další je Heikout a na závěr Meret McInnes. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také za tuto zprávu, respektive zatím za úvod. Myslím si, že hlavní diskuse se právě bude týkat eh, křížového dodržování pravidel. A když pan Des srovnává zemědělce s eh, řidičem, tak to mně přišlo trochu zvláštní, protože pokud já vím, tak my jako stát neplatíme řidiči, aby řídil řídil. Takže to si myslím, že prostě není srovnatelné, protože my v tomto případě platíme zemědělcům peníze. My je nepenalizujeme, jenom říkáme, že pakliže nebudou plnit určitá pravidla, tak ty peníze nedostanou. To je něco jiného, než když prostě někdo jezdí po silnici. Pokud se zemědělec rozhodne jenom jezdit po silnici, tak klidně může, pokud nepřekračuje nejvyšší povolenou rychlost. Takže myslím si, že křížová zhoda si myslím, že je tady opravdu klíčová, protože jedná se o veřejné prostředky, které mají k něčemu vést. A v této zprávě jasně říkáme, že tyto peníze nedáváme jenom tak za nic. Tady jde o to, že v tuto chvíli hovoříme o ekologizační složce společné zemědělské politiky, ale zdá se mi, že tady je nebezpečné, že v podstatě nakonec eh, to bude ještě méně ekologické než nyní. Protože některé dobré podmínky, zemědělské podmínky, například e, hustota zástavu dobytka, byla buď to vyčleněna, anebo přesunuta do návrhu týkajícího se ekologizace. Někteří říkají potom, že tato ekologizační složka nemá být povinná a výsledek toho bude, že to bude méně ekologické než v minulosti. A to by nemělo být přípustné. Totež platí pro dělení pladeb. Tedy máte přímou platbu těch 70% a 30% platbu na ekologizační složku. Je to oddělené? Není. Máme povinnou ekologizační složku, o kterou musíte žádat a pokud o ní nepožádáte, no tak dostanete postih, který bude přesahovat těchto 30%, protože pokud někdo jenom tak odmítne plnit ekologizační složku, tak eh, by neměli dostat eh, by měli dostat méně než těch 70%, protože pokud to neuděláme, tak ta ekologizace bude nižší. A přece tento návrh má ekologizaci zvyšovat. A to tež také platí, protože někdo říká, že pokud se neutratí veškeré prostředky na ekologizaci, což tedy znamená, že zemědělci nechtějí ekologizaci provádět, takže se to přesune do druhého pilíře. To také není v pořádku, protože potom v podstatě jenom tyto prostředky dáváme zadarmo. Je to slupka. Zemědělci si můžou dělat, co chtějí, dostanou 70%, a ozelenění nebude fungovat a v podstatě potom dáváme ten zbytek prostředků zadarmo. A v té zprávě jsme říkali, že toto nejsme ochotni udělat. Takže z mého pohledu cross-compliance a ekologizace je totéž. Nechceme, aby to bylo odděleno na základní platby a platby na ekologizační složka. Pokud ekologizační složka nebude prováděna, tak by měly následovat sankce. Pokud říkáte, že to je administrační zátěž, tak víme, jak to funguje, systém AX funguje, eh, cross-compliance funguje a řada těchto návrhů týkající se ekologizace do toho může zapadat. Takže prosím, nepřehánějme tu administrativní zátěž pro zemědělce, protože existují systémy na úrovni členských států, které už probíhají. Takže bychom tento argument měli uplatňovat i tady. I v těch velkých zemích anebo velkých federálních státech, které jsou možná větší než Nizozemsko, ale my zase máme více prasat. Děkuji, pane Eichhauter. Já teď eh, nechci na to navazovat, předám slovo paní Meret McGuinness, ale nepochybně budeme ještě uvažovat o tomto tématu ekologizace. Už jsme o něm diskutovali včera, kdy o tomto tématu hovořil zpravodaj Capulas de Santos, eh, hovořil o oddělení té základní pomoci a eh, prostředků na ekologizaci. Na základě tedy vašich eh, úvah bychom měli hovořit o stoprocentní ekologizaci, o jedné celkové eh, podmíněnosti v eh, křížové schodě, protože když to rozdělíme na dvě části, je to něco jiného. To znamená tedy, že musíme mluvit o 100%. To je tedy téma, o kterém nepochybně budeme zajímavat, zajímavě vést diskuzi. A nyní přám slovo Majret a na závěr ještě dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Asi neodpovím na to, co jste říkal, ale hovoří se o tom v radě. A myslím si, že tady je potřeba si dát pozor a je potřeba, aby tato diskuse byla bez emocí. Diskuse o tom, jaký systém umožní vyrábět potraviny a zároveň čelit eh, výzvám. Nesmíme zapomínat na to, že ani na základě že i na základě stávajícího návrhu, a protože tam máme legislativu o pesticidech a rámcovou směrnici o vodě dochází k zásadní podmíněnosti. Musíme také poslechnout si ty, kteří budou vykládat a provádět tato pravidla prostřednictvím aktu přenesené pravomoci a prováděcích aktu. Oni říkají, že tento systém je velmi náročný, náročný a to jsou praktici. Myslím si, že je potřeba se na to dívat trochu s odstupem. Chápeme, co se děje v zemědělských podnicích, ale musíme poslouchat také příslušné orgány. Chci se zeptat e, na podnikové poradenství. Ráda bych se více dozvěděla, kde se to v tuto chvíli používá, jak to, kde se to používá, jak to funguje, jestli je to stále dobrovolný mechanismus, kolik rozpočtových prostředků na to bude k dispozici, čeho se to bude týkat, je to eh, výzkum a poradenství, které je financováno z veřejných prostředků, nebo je to i pro soukromý sektor. Mně to není jasné, možná, že i komise by se k tomu mohla vyjádřit. Myslím si, že všichni akceptujeme argument, že do společné zemědělské politiky jdou veřejné prostředky z řady důvodů, včetně problémů s životním prostředím, ale také protože je potřeba podporovat příjem. Takže mějme prosím na mysli všechny důvody, ze kterých existuje společná zemědělská politika, až budeme o těchto otázkách hovořit podrobněji. Děkuji. E Děkuji, Majer. Nyní bych předal slovo zástupcům komise a následně zpravodaji Giovanni Laviovi, aby mohlo odpovědět na vaše dotazy. Zde Gagri Pambuňu. Prosím, máte slovo. Paní Buňo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážné poslankyně a poslanci. Rozmanitost um, příspěvků ukazuje, jak vypadá rámec eh, této diskuze diverzitu pohledů, komplexitu pohledů, které se vztahují k tomuto nařízení. Týká se to někdy aspektů čistě tedy řízení a kontroly, ale také někdy otázek souvisících s podmíněností, e, křížovou e, schodou a otázkami, které souvisejí se Radou pro zemědělství. E, je tu tedy mm, řada různých cílů dobrá zpráva a řízení. To je důvod, kvůli kterému v podstatě jsme zachovali určitou stabilitu. Snažili jsme se zachovat stabilitu v, eh, v orgánech řízení a zprávy. Je tu také potřeba zlepšit stávající situaci. Snažili jsme se proto také se poučit eh, ze získaných zkušeností, Eh, se stávajícím systémem a také se poučit z, spozorování eh, pozorování ze strany Evropského parlamentu a účetního dvora. A také máme potřebu zelenější, ekologičtějšího zemědělství, eh, proto je třeba tímto směrem rozvíjet dále tedy politiku a ehm, navazovat na otázku tedy ekologizace a křížové podměnosti a také je tu potřeba zjednodušení. Návrh, který byl předložen komisí, se zaměřuje na vytvoření rovnováhy mezi těmito jednotlivými uvedenými prvky. Chtěla bych se zmínit o některých aspektech a u těch techničtějších věcí možná bych předala slovo kolegům. Zeměna tedy co se týče ekopodmíněnosti Rady pro zemědělské záležitosti a možná také ohledně finančního řízení. Co se tedy týče potřeby zjednodušení, setkáváme se s ní v těch dokumentech od Evropské komise eh, u splatnosti eh, a já jsem velice ráda, že, náš, že váš zpravodaj nás podporuje eh, v tomto cíli zaměřen na to, že to bude jedna agentura Mm, ať už tedy na národní nebo regionální úrovni. My eh, samozřejmě bereme v úvahu ústavní nastavení jednotlivých členských státech a reflektujeme jak vůli eh, přizpůsobit se metodám řízení eh, a zprávy obou pilířů Současně by mělo dojít ke, eh, k určitému odlehčení nákladů na eh, finanční nákladů na, na řízení těchto agentur a také administrativní odlehčení. Zjednodušení se objevuje také v otázkách souvisejících s podmíněností, kde jsme se snažili racionalizovat jednotlivé prvky. Také jsme se snažili se zabývat zjednodušením a mm, eh, řízení a také jsme rádi, eh, že váš pan zpravodaj vysvětlil, jakými směry by se chtěl ubírat. Eh, hovořili jsme o zjednodušení administrativní zátěže. Bylo by možné tedy zjednodušit mm, nebo ulehčit to břemeno souvisící s kontrolami. Nemůžeme samozřejmě nikomu dávat eh, šek bianco. Je třeba respektovat také principy eh, dobrého řízení a zprávy. Ale při možných sankcích bychom měli mít také na paměti eh, proporcionalitu, přiměřenost. Mm, Toto všechno se bude objevovat eh, v směrem nařízení. Mm. To by víceméně byly ty eh, obecné aspekty, o kterých jsem se chtěla zmínit. Pokud si přejete něco konkrétně upřesnit o jednotlivých prvcích, Předala bych slovo kolegům, kteří se zabývají konkrétně těmito otázkami. To záleží na tom, do jaké míry chcete jít do detailu. Eh, eh. Já tuto otázku eh, ponechám panu zpravodaji. Zda to jsou určité aspekty, které by pan zpravodaj chtěl mít ještě hlouběji objasněné. Protože pokud ne, předám slovo přímo zpravodaji. Vzhledem k tomu, že řada kolegů eh, žádala detaily o eh, podnikovém poradenství, chtěla bych, chtěla bych požádat komisi, zda nám může dát odpovědi také na tyto dotazy a případně ještě něco upřesnit. Děkuji, Čoveny. Předávám slovo komisi a prosím. Děkuji, pane předsedo. Bylo to několik eh, dotazů. Za prvé chápání tedy fungování Zemědělské rady, to už funguje od roku 2007 v členských státech a my navrhujeme nejen, abychom se eh, řídili tímto směrem pro roce 2013, ale abychom rozšířili pole působnosti. Možná bychom se měli lépe zmínit o způsobu, jakým tato zemědělská rada funguje v komunitárním rozměru. Je třeba zdůraznit, že tento systém Eh, poradenství eh, rad eh, mm, je k dispozici prostřednictvím členských států. Takovéto poradenství by mělo být tedy principiálně poskytováno všem zemědělstvům. Členské státy tedy musí stanovit, jaké poradenské mm, orgány se mohou poradenstvím těmto radám zemědělcům zabývat, zda budou tedy soukromé, veřejné a podobně. A tyto poradenské orgány, kterých může být i více, v členském státu nebo v jednotlivém regionu, by měly společně pokrývat eh, celé pole působnosti zemědělství. V současné době se jedná tedy o eh, normy a mm, záležitosti související s podmíněností. Takže je tu jasné pojítko mezi eh, poradenstvím a eh, podmíněností. Co se týče eh, balíčku pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013, kromě podmínosti, kterou se sem dali řídit, chceme, aby poradenství bylo tedy povinně prováděno prostřednictvím českých států zemědělcům jak už jsem říkal v otázce eh, prvnosti, ale také přímých plateb, eh, aby bylo tedy jasné, kdo má právo eh, o ně žádat a, a pak, aby se to ještě rozšířilo o um, další ekonomické aspekty pro drobné zemědělce a aby vznikl určitý seznam opatření, která se budou zabývat především rozvojem venkova, tedy určitým počtem témat, která budou prioritní eh, pro legislativu v členských státech, například biodiverzita, voda, klimatické změny. A v tomto seznamu, který se objeví eh, v příloze A, v nařízení eh, se bude zmiňovat také direkt, směrnice o vodě, o půdě a o pesticidech. To je tedy mm, věc, kterými se musí, kterou se musí zabývat členský stát. Členský stát e, musí vytvořit to systém poradenství, ale zemědělec nemá povinnost žádat o radu. Může e, přijmout e, tuto radu a pokud o ně žádá, členský stát mu musí poskytnout možnost tuto radu získat. Je tu tedy základní princip dobrovolnosti strany zemědělce a členský stát musí být schopen poskytnout poradenství. Pokud zemědělec se zeptá na jedno či více opatření, které se e, týkají e, oblasti zemědělství, tak je tu důležitý aspekt financování. Financování e, poradenství může se vést druhým pilířem může být prováděno té prostě druhého pilíře, anebo vytvořením mm, takové možnosti, že zemědělec by využíval této služby eh, proti platbě. Eh, členský stát pokud by se měl řídit druhým pilířem, musel by ve svém eh, programu pro rozvoj venkona, venkova přemýšlet o tom, zda poskytne v rámci toho druhého pilíře eh, financování eh, poradenství zemědělcům je třeba, aby se každý subjekt řídil tedy pravidly pro pro správnou zprávu a řízení, tedy v oblasti poradenství je toto třeba uplatňovat. Děkuji DG Agri a předám slovo Giovanni Mulaviovi. A vítám zde pana komisaře Daciana eh, Čolose, který už eh, přišel mezi nás. Giovanni, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. V této mm, diskuzi bych chtěl poděkovat všem kolegům za užitečné eh, návrhy. Myslím, že se zaměřovali často na mm, otázky související s rozpočtem. Zejména kolega Bové zdůraznil, že nemůžeme podřizovat zemědělskou politiku možnostem rozpočtu, ale že zapotřebí, abychom tyto dva prvky, tedy mm, zemědělství, zemědělskou politiku na jedné straně a rozpočet eh, sladili. Je tedy třeba, abychom provedli své vlastní hodnocení a právě proto potřebujeme znát finanční rámec, který bude mít k dispozici zemědělská politika. Já bych chtěl zdůraznit eh, ohledně toho vyjednávajícího eh, balíku, který je nyní probírán na Radě pro všeobecné záležitosti tak tam se zmiňují určité detaily, které nám neumožňují, abychom tuto věc brali na lehkou váhu. Proč? Protože když bude rozhodovat Rada pro všeobecné záležitosti o tématech, která jsou specifická pro společnou zemědělskou politiku, je podle mého pohledu eh, chybné, protože to odebírá možnost porozhodování parlamentu v tomto konkrétním tématu. A to je aspekt, ve kterém Rada a parlament podle Lisabonské slovy musí spolu rozhodovat. Ale kdyby eh, balíček vyjednávací, který bude schválen v červnu radou, něco takového, tak by to znamenalo, že z našich kompetencí něco odebíráno a že nebudeme mít možnost ovlivňovat do té míry, jaká by nám náležela. A eh, neměli by tu možnost ani ministři zemědělství. Uvidíme na druhé straně, jaké výsledky přinese dnešní den. Členské státy mají hluboce eh, rozdílné názory na tyto eh, věci. A teprve, až se nám trochu vyjasní představa o situaci, budeme také schopnější si vytvořit jakýsi časový rámec eh, ohledně více finančního rámce a také budeme znát lépe možnosti obsahu víceletého finančního rámce. To všechno znamená, že se více dozvíme tedy jak z dnešního zasedání, tak z zasedání dalších týdnů a měsíců a budeme schopni mm, posleze reagovat. Ehm, co se týče sankcí a kontrol, ano, v rámci eh, výboru se hovoří o různých možnostech, kdybychom aplikovali systém sankcí někdo uvedl, nejen u té ekologizační složky, ale také u té základní složky platby. Je to, jako bychom měli eh, ekologizaci celého prvního pilíře, protože by de facto došlo k tomu, že by, byl sank- že by bylo sankcionováno i něco jiného. A já jsem vyjádřil své stanovisko k této věci. Pan Capola Santos o tom hovořil včera z, v té diskuzi o přímých platbách. A proto bych do té zprávy chtěla začlenit i možnost um, uložit sankce jen u té zelené nebo té ekologizační složky. U nedostatečné aplikace eh, ekologizační složky. Ale myslím, že i ten systém poradenství potřebuje uh, Ehm, silnou eh, koordinaci, regulaci mezi jednotlivými složkami, protože podle článku 16 o vývoji eh, venkova, tam se hovoří eh, také o poradenství pro podniky, ale v některých případech by toto bylo zmiňováno také v, té, v tom horizontálním nařízení. Jak už uvedla komise, je zapotřebí se zaměřit na jednu základní věc, základní prvek v poradenství podnikům. Jedná se o poradenství, které se vztahuje k podmíněnosti. Drobní zemědělci v návrhu týkajícím se toho druhého legislativního textu jsou však vyloučeni z povinnosti podmíněnosti. A proto je třeba zjistit, k jakým tématům by se poradenství poskytovalo, do jaké míry a kde by byla e, možná pro drobné zemědělce. Zda existuje možnost omezení počtu poradenských aktů, protože v současné době toto není nějak upraveno. A potom je to otázka těch platebních agentů, platebních orgánů. Platební eh, agentury, to je věc, e, o které hovořil pan Sikersky, Myslím, že tu dnes máme takovouto situaci. V některých státech, členských státech, existují struktury regionálního typu a takovéto agentury eh, jsou tedy na regionálních úrovních plus koordinační orgán na národní úrovni. Jiné členské státy mají jedinou agenturu na celostátní úrovni a jiné členské státy přemýšlely o možnosti toho, že by byly regionální eh, agentury pro eh, každý region, ale nestalo se tak. V některých členských státech v téže oblasti jsou agentury rozděleny, jsou diferencovány podle toho, zda se zabývají přímými platbami, tedy platbami jsou s prvním pilířem, anebo zda so, mm, se zabývají platbami, do, které souvisejí s druhým pilířem. Ponecháme-li stranou, jaké je ústavní uspořádání jednotlivých členských států, protože pokud má eh, Spolková republika Německo, spolkové země, tak je jasné, že bude chtít mít eh, tyto agentury na spolkové eh, úrovni na úrovni jednotlivých zemí eh, spolkových. Je tedy zapotřebí, abychom ale za situace, kterou máme, se snažili co možná nejlépe využívat zdroje. Už eh, dlouho v souvislosti se společnou zemědělskou politikou eh, jsme hovořili a psali ve zprávě George Lena a ve, ve zprávě 10 o tom, že je třeba podniknout určité kroky. Například hypotéza toho, že bychom umožnili drobným zemědělcům u přímých plateb více letou žádost, myslím, že je hypotézou, eh, která se ubírá právě tím směrem, který už jsme prodiskutovávali. A to proto, abychom eh, zemědělce eh, ne, nenutili k tomu, aby každoročně Eh, předkládali žádost znovu, i když u nich nedošlo k žádné administrativní změně. Měli bychom tedy tímto způsobem eh, snižovat jejich administrativní zátěž, aby se mohli věnovat práci na venkově, eh, v zemědělství a ne tolik administrativním záležitostem. Někteří z vás se zmiňovali ještě o dalších prvcích, se kterými já souhlasím. Ehm, můžeme spolupracovat na lepším vypracování Eh, textu této zprávy. A já bych chtěl vybídnout všechny kolegy, kteří eh, mi budou chtít předložit nějaké návrhy nebo nějaké poznámky, aby to skutečně učinili, protože, jak víte, do poloviny května bychom měli tuto zprávu uzavřít. Takže pokud mi eh, zašlete v této době vaše návrhy jsem vám k dispozici, stejně jako jsem vám k dispozici i pro případné bilaterální setkání. Děkuji. Děkuji Čovanimu Leviovi a nemáte-li další dotazů, přejdeme k bodu číslo 13. A vítám zde pana komisaře. Požádám jej, aby se posadil mezi nás k předsednickému stolu. Diamo inizio a můžeme zahájit eh, výměnu názorů s panem komisařem Dacianem eh, Čelosem. Víte, že toto je tradiční setkání, které se děje v rámci strukturovaného dialogu s panem komisařem pro zemědělství, který nám předloží své eh, návrhy iniciativ a možné nové návrhy na rok 2013. V rámci strukturovaného dialogu je třeba, abychom přispívali tedy ke stanovisku Evropského parlamentu k práce eh, komise, abychom tedy komentovali i plány, které nám předkládá pan komisař a případně, abychom se vyjadřovali i těm dodatečným činnostem, o kterých eh, uslyšíme. Vítám zde pana komisaře, je samozřejmé, že společná zemědělská politika je v centru našeho zájmu. A někteří kolegové se budou chtít zmínit i o práci, kterou nyní eh, vedeme ohledně reformy společné zemědělské politiky, ale dnešní eh, setkání opravdu je zacíleno na to, aby nám pan komisař mohl předložit své eh, další návrhy týkající se legislativních návrhů a další činnosti. Předám slovo panu komisaři, prosím. Merci, Paulo. Eh, děkuji. Eh, děkuji, Paolo. Jsem rád, dámy a pánové, že opět mohu zde sedět s vámi. Jak už se zmínil Paolo, eh, budu diskutovat o akčním programu a našich návrzích, návrzích komise pro následující léta. Ústředním prvkem zůstává reforma společné zemědělské politiky, Třeba, že jsme se nesetkali všichni eh, k tomuto tématu po určitou dobu, to je pravda, neustále eh, vedu kontakty se spravodajem, stínovým spravodajem, abychom společně se zabývali tedy dalším programem, sledovali proces legislativní jak na radě, tak v parlamentu a aby komise vás mohla podporovat v tomto procesu. Reforma společné zemědělské politiky pro mne také zůstává hlavní prioritou v legislativní činnosti pro následující měsíce. Ale myslím, že nyní je tedy příležitostí, abychom se zabývali i dalšími tématy, která máme na programu, či přijdou na mm, pořad jednání. Především bych velice stručně se chtěl zmínit o tom, co se nám podařilo uskutečnit od konce roku 2011. Zabývali jsme se určitými tématy, která se nám podařila uzavřít. Především to byl program eh, pomoci těm nejchudším na léta až do roku 2013. Děkuji vám všem za vaše stanovisko Evropského parlamentu, za pomoc, abychom mohli pokračovat i v roce 2012 a 2013 na základě eh, toho, co jsme zde měli z předchozích let. Také to byl balíček týkající se mléka. Chci poděkovat ještě jednou Jimu Nicholsonovi za způsob, jakým eh, se věnoval tomuto tématu eh, od druhé poloviny roku. Opatření legislativního balíčku budou již eh, aplikovatelná, takže zemědělci již z nich budou moci mít prospěch. Opět tedy k mléku bych rád řekl, že Evropská komise eh, musela předložit eh, zprávu, jak vypadá situace na mlékárenském trhu a eh, zprávu tedy o postupném rušení kvot na mléko, což bude teď v polovině roku 2012. Pak je tu několik eh, obchodních eh, dokumentů, eh, například to je hovězí pocházející ze Spojených států, Kanady. A tam se nám povedlo uzavřít toto téma po jaksi napjaté situaci s Kanadou a Spojenými státy. Nezapomínáme ani na dohodu s Palestinou ohledně geografického eh, označení eh, s Lichtenčenském, eh, Gruzií a Švýcarském a také s Moldavském, které to je dohoda, která se není tedy připravuje k přijetí. Pak je to přistoupení Ruska do Světové obchodní organizace. To je dlouhý proces, který se dlouho připravuje, dlouho se diskutuje o něm, už 18 let. A e, zemědělská oblast také přispěla k tomu, že se vyjasnila celá řada otázek s Ruskem ještě předtím, než se tedy uzavře celkový proces e, vyjednávání o přistoupení Ruska. Na rok 2012 Doufám, že se nám podaří postoupit před tu balíčku o e, kvalitě. E, děkuji Pavlovi, že o tomto tématu e, také hovořil. Chceme uzavřít tento balíček co možná nejdříve. Hovoří se také, tedy jak jsem uvedl o balíčku o kvalitě. Mám za to, že No komise eh, vytváří studii o místních produktech. 20. dubna eh, byla vedena schůz na toto téma. Toto téma je předmětem eh, starosti a zájmu mnoha osob. Chtěli jsme využívat dobrých příkladů, které máme a komise nyní připravuje analýzu celého tématu a v druhé polovině roku 2012 budeme mít tedy výsledky studie této analýzy a pokud to bude zapotřebí, tak vyjasníme určité další prvky a přijmeme kroky, které tímto směrem povedou. K budoucím tématům, které komise bude probírat v oblasti zemědělství, tak je to samozřejmě společná zemědělská politika. Na základě sdělení Evropské komise nedávno představené komisí ohledně eh, podpory eh, eh, potravinářského zemědělského sektoru. Chceme, při, chceme dojít ke konkrétní diskuzi o legislativních návrzích, které se v současné době připravují. Už jsem se několikrát zmínil o tom, že cílem je posílit politiku propagace a podpory potravinářského zemědělského sektoru a zajistit větší konzistentnost, kompatibilitu mezi jednotlivými nástroji, které už zde máme pro propagaci a podporu tohoto sektoru abychom získali tedy globálnější postoj, kompaktnější eh, postoj nejen eh, na vnějších, ale také na vnitřním trhu. Eh, také přeskoumáme mm, lesnickou strategii Evropské unie s cílem zaměřit se na nové cíle, které máme před sebou v oblasti lesnictví v Evropské unii. Konkrétně se jedná o problematickou klimatických změn a obnovitelných zdrojů. Při přeskumu těchto strategií se chceme zabývat také myšlenkami, které vzešly od různých instancí, z různých workshopů, Máme také pracovní eh, skupinu, která se zabývá spoluprací s odborníky členských států. Takže je to všechno podnětů by to mělo vzniknout. Chceme se zabývat také biozemědělstvím. Už jsme eh, se takovýmto tématem zabývali eh, i v předchozí době. A to by nám mělo umožnit, abychom analyzovali sektor biologického zemědělství a zjistili, zda je třeba přizpůsobit nově nějak legislativu k tomu by tedy mělo dojít v následujícím roku, v druhé polovině následujícího roku. Ale mm, Chceme samozřejmě vám předložit eh, zprávu, chceme vést diskuzi s vámi, diskuzi eh, s radou, eh, s biozemědělci a na základě studie dopadu bychom chtěli zjistit, zda tedy je zapotřebí změnit určité legislativní prvky. V roce 2013 bych chtěl také představit hlavní linie, hlavní směry, které se týkají zemědělství a státní pomoci, eh, což by mělo nahradit ty stávající hlavní směry, eh, jejíž eh, platnost vyprší v roce 2013. Měli bychom tímto způsobem vyjasnit, zjednodušit a doplnit tyto hlavní směry na základě myšlenek, které už zešly z různých eh, členských států v poslední době, ale také z diskuzí, které jsme vedli s experty členských států k tomuto tématu. Ještě dvě úvahy sektoriální bych chtěla změnit. Jak víte, máme skupinu vysoké úrovni, eh, která se zabývá odvětvím vína, vinařství. 19. dubna se sešla poprvé tato pracovní skupina. Cílem je aby tedy, eh, eh, abychom přišli se zprávou před vás a před eh, radu do konce roku, a abychom v této zprávě tedy měli představu o tom, jak to vypadá s vinařským sektorem. Vedla se v poslední době také diskuze o právech na další zavádění vinic. Ohledně vinařství také když hovořím o vinařství, chtěl bych říct, že se zabýváme také pěstováním tedy oliv, eh, olivovým sektorem, jak zlepšit situaci v tomto odvětví zemědělství. Měli bychom se zabývat eh, standardizací a kvalitou produktů tak, aby na trhu eh, byly lepší informace o kvalitě, o standardech, aby tedy se situace zlepšila. Také se budeme zabývat um, um sektorem ovoce a zeleniny. Euh, Naším cílem zase bude, abychom v květnu předložili analýzu provádění reformy v sektoru ovoce a zeleniny. Uvidíme, jestli i tam bude potřeba provádět určité změny, které by nám umožnily zlepšit fungování nástrojů, které jsou součástí reformy. Tolik tedy pár cílů, které nás čeká během předcházejících měsíc, nadcházejících měsíců a let. Společná zemědělská politika bude tedy i nadále ve středobodu našeho zájmu. Budeme sledovat kalendář diskusí v Radě ministrů A tady bude také prezentace zpráv a to tež se týká také diskusí k finančním výhledům, protože tento harmonogram také bude navázán na finanční výhledy. Ovšem stále věřím, že budeme schopni v roce 2014 dobře realizovat výsledky této reformy. S vaší podporou tedy. Tolik tedy pár hlavních prvků, které jsem chtěl zmínit a teď budu k dispozici pro vaše otázky. Molto bene, grazie, Děkuji, pane komisaři. To je opravdu velice bohatý program. Obsahuje pokrok v jednotlivých tématech a odvětvích, v odvětvích produkce, ať už je to vinařský sektor, propagace podpora, anebo ovocnářský, zelenářský sektor. Celá řada kolegů se přihlásila do diskuze. A tak eh, bych vás já poprosit, abyste dodržovali svěřený čas řečnický. Albert má slovo jako první. Ja, Dank, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, pane komisaři Čološi, za to, že jste přišel k nám a za tuto možnost, že s vámi můžeme diskutovat. Představil jste velice eh, obsažný program, já bych se chtěl zaměřit na několik otázek. Eh, takže pro mě je důležitá otázka mléka. Já jsem napsal eh, dopis a tam je otázka, jaký máte názor na současnou situaci v oblasti mléka v Evropě a jaké kroky činí komise v případě možného propadu cen mléka, což ehm, nesouvisí s těmi běžnými, ehm, s tím běžným kolísáním cen mléka, ale mm, souvisí to s tím, co se dělo v minulosti. Druhá věc parlamentu hovoříme o této otázce. Pán Capulo Santos včera to přednesl, také o tom hovořil pan Giovanni Lavia a i jiní se zabývali touto otázkou a to že byly předloženy pozměňovací návrhy k vašim návrhům i e, na půdě rady. Došlo k pozměňovacím návrhům. Vy, pane komisaři, můžete nám říci, jaký máte názor na možné kompromisy, e, protože e, když Například já jdu za zemědělci v Německu, tak ta největší kritika je ohledně těch 7%. My musíme najít eh, řešení, které bude proveditelné a které nepovede k tomu, eh, že eh, se ještě zvýší ceny v oblasti zemědělství. Třetí věc, znevýhodněné regiony. Takže tady komise byla podrobená kritice, pokud jde o ty jednotlivé lhůty, tak během minulého eh, týdne jsme kritizovali radu, protože eh, zatím nemáme žádný materiál a musíme se rozhodnout, jak to bude se s nevýhodněnými regiony, ale přitom neznáme možné dopady. Co se týče komise, tak je opravdu nutné, aby pokud jde o jednotlivá kritéria, tak, aby byly uskutečněny změny, které jsou potřeba. Já vám za Německo eh, můžu eh, říci, že jsou eh, oblasti, kde jsou lepší příjmy a my musíme tedy posoudit, jaký bude dopad. A závěrem Eh, pokud jde o vaše legislativní návrhy a když si je pročítám, tak téměř za každým odstavcem eh, je nějaké prováděcí ustanovení. Pane komisaři, pro nás je důležité, aby my jako parlament jsme byli zapojeni, pokud jde alespoň o prováděcí ustanovení, protože my musíme právě být na straně zprávy, na straně také farmářů a nemůže komise rozhodovat sama. A pokud jde o e, zapojení e, parlamentu, to je prostě důležité v tom samotném provádění. Děkuji, to vše. Grazie Albert, Luis. Děkuji, Luis Capola Santos a potom Brit Remers. Dobrý komisáři. E, děkuji, pane komisaři. E, děkuji vám za vaši účast v tomto výboru. Takže já vím, že dnes e, nemáme hovořit o reformě SZP, ale že máme hovořit o programu komise pro příští rok. Týká se to otázek, které jste dnes zde přednesl. My s tím nemůžeme než souhlasit. Pokusíme se s vámi pracovat v tomto směru. A můžeme vás ujistit o tom, že eh, práce v parlamentu postupují ku předu. My pracujeme s se zpravodaji s cílem toho, abychom sestavili zprávu, která zohlední všechny aspekty. Já souhlasím s vámi a s vašimi prioritami. Mám dva dotazy. Pan Des už o tom hovořil. Vývoj v oblasti mléka v krátkodobém horizontu je potřeba učinit eh, změny, protože je potřeba zareagovat na komplikovanou situaci, která je nyní v tomto odvětví. A druhá věc, pane komisaři, co nám můžete říci? Eh, k otázce, která je eh, podobná slepicím, nosnicím. My budeme čelit jinému problému, Eh, pokud jde o eh, reprodukční buňky, protože mnoho členských států nesouhlasí s těmi předpisy, které vstoupily v platnost v roce 2003. Je to odvětví, které má eh, velký význam a nachází se v obtížné situaci a my budeme muset vyslat nějaký pozitivní signál. Takže jaký máte na to názor, pane komisaři? Děkuji. Paní Reimers a potom pan Nicholson. Děkuji. Eh, takže eh, pokud jde o stínové zpravodaje, o europoslance a zpravodaje, tam je to jasné, ale jakým způsobem eh, pracujete s ostatními komisaři, pokud je o současnou oblasti zemědělství? Dnes se hovořilo o přepravě zvířat. A jiné otázky. Já vím, že to nespadá pod vaše odvětví, ale samozřejmě to na to má také vliv. Proto já bych chtěla vědět, jak to vypadá v rámci hospodářské krize, kde se nacházíme, tak eh, jak to vypadá, pokud jde otázky rozpočtu, protože jsme pod tlakem. Mnoho vlád má problémy se stabilizací rozpočtu a se stabilizačními balíčky a tím pádem je obrovský tlak na zemědělství. Jakým způsobem pracujete eh, s vašimi kolegy, aby to na zemědělství nemělo negativní dopad? pokud jde o konkrétní rozpočet. Takže o tom všem, co my tady říkáme, tak to všechno musí být financováno. A pokud to nebudeme moci financovat, tak já bych se eh, chtěla zeptat, eh, jaký na to eh, máte názor, pokud jde o jednotlivé úspory, protože nebude dostatek peněz. Například ten negativní seznam komise. Tak co se stane, když nebude dostatek peněz, protože chceme-li provádět rozumné politiky, tak musíme stanovit, co chceme a co může být financováno ale co se stane v případě, že. Takže toto si musíme umět představit. A proto eh, bychom si eh, rádi vyslechli, váš názor, co se stane, když eh, dojde k worst case. Grazie Britta. Jim Nicholson, poi Martin Osling. Jim Nicholson a Martin Osling. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chci poděkovat panu komisaři za laskavá slova týkající se balíčku o mlékárenství. Když se prováděla tato reforma, tak myslím, že jsme neočekávali, že ta změna na trhu bude následovat tak rychle, protože situace na mlékárenském trhu po celém světě se mění velmi rychle. Cena mléka padá pod v podstatě výrobní náklady. A neplatí to jenom pro Evropu, platí to pro celý svět. To, co se děje v Novém Zélandě, má následně lavinový efekt tady v Evropě v oblasti cen. Jako se ptal Albert, zeptám se i já, sledujete toto dostatečně intenzivně? Protože tady neprobíhá stejná krize a ani potenciálně. A nechci to všechno eh, malovat příliš černými barvami ale máme pocit, že to opravdu může dojít do zcela nových výšin. Pokud se budou zvyšovat výrobní náklady, tak mlékárenské podniky a zemědělci, kteří eh, vyrábějí mléko, nebudou schopni přežít. Nebudou schopni přežít tak dlouhé období ztráty příjmu. Ptám se z toho důvodu, že než vy jste byl komisařem, ještě za paní Marian Fisher Bowl, Evropská komise navrhla zrušení kvót a ptám se, jestli si zpětně myslíte, že to byl dobrý nápad a jestli teď je to dobrý nápad. To si myslím, že je otázka, já se jenom ptám, protože si myslím, že je to otázka, která by měla padnout. Myslíte si, že je dobré, aby teď byla, byly zrušeny kvóty? A táží se, jestli něco uděláte také s kontrolou supermarketu, Protože to je klíčový element. Každá vláda a komise o tom neustále hovoří, ale zdá se, že nikdo s tím nic nedělá. A pokud dovolíte, tak bych ještě poděkoval za ten dlouhý seznam toho, co chcete udělat. Ale já myslím, že se jako politici známe že víme, že často řešíme jenom urgentní záležitosti a ty dlouhodobé záležitosti odkládáme. Co se týče reformního balíčku, tak je potřeba říci, že evropští zemědělci už mají dost toho, že se pořád hovoří o reformě. U tohoto balíčku prostě máme tuny článků v novinách, kde se píše, co říká rada, co říká parlament, co říká komise a eh, jak dlouho ještě zemědělci to budou muset eh, tolerovat, než se konečně dozví, jak to bude. Zemědělci potřebují pro účely plánování vědět, jak bude vypadat jejich budoucnost. Prostě potřebují mít jasno v tom, jaká budou pravidla. To prostě ta pravidla nemůžeme pustit jako vodu z kohoutku. Máme tady zpravodaje o rozpočtu a říkáme, že pokud prostě nebudeme vědět, kolik peněz v tom rozpočtu bude, tak máme svázané ruce. Můžeme se snažit chodit kolem horké kaše, jako jak chceme, ale prostě než dostaneme informace o tom, kolik bude v rozpočtu, tak nic konkrétního udělat nemůžeme. Teď nakonec na jiné téma, a to LFA z nevýhodněné oblasti. Máme velké problémy. Vy jste řekl, co chcete řešit během nadcházejících 12 měsíců, ale ještě jsme nedořešili to, co jsme měli během předchozích 12 měsíců. Neměli bychom otázku LFA odložit, až se dodělá reforma a pak prostě se k tomu v klidě vrátíme. Nemáme mapy, nedostáváme je, zásadně se uh, situace mění, takže si myslím, že se tímto poženeme akorát do průšvihu. Děkuji, Jimé jako poslední za koordinátory Martin Schling. Eh, děkuji, pane komisaři, že jste dnes s námi. Já uh, nevím, jestli jsem to dobře pochopil, když hovořil James o těch uh, eh, kvotách. to je opravdu revoluční přístup, ale já bych vás, pane komisaři, mohl uh, podpořit. Takže my máme uh, málo času, nedávno uh, byla ta druhá krize v oblasti mléka. Týká se to propadu cen a já opravdu čekám a jsem napjatý, pokud je o vaši e, reakci. Máme mléčný balíček. Tento mléčný balíček není odpovědí na krizi. Mě by opravdu zajímalo, kdyby tuto zprávu, kterou nám chcete předložit, tak já bych chtěl, abyste předložil zprávu o mléku Hmm, jestli eh, v komisi eh, jste uvažovali nad tím, co se stane po eh, tom, co se navýší ta mlečná kvota. My potřebujeme regulaci množství. A jestliže ta krize, která je nyní, tak co učiní komise? Protože my tím tu komisi nevyřešíme, pokud se bude proplácet podpora na export, takže tím pádem by se zvýšily ceny, takže já si myslím, že by bylo dobré, abychom se touto otázkou zabývali a ne, abychom řekli, toto je pouze malá krize, protože toto eh, má co dočinění s kolísáním cen, ale souvisí to s krizí mléčného trhu, takže my proto potřebujeme odpověď na tuto otázku. Eh, mě eh, těší, že také pokud jde o víně, takže se uvažuje o změně. Tady už ve většině členských státech, kde se pěstuje réva, tak tam Tyto členské státy chtějí tento trh regulovat. V těchto zemích se hovoří o tom, že je potřeba toto omezit, ale komise má na to jiný názor. Komise si myslí, že by se mělo přistoupit k liberalizaci. Pokud je o skupinu na vysoké úrovni a e, parlament, tak e, tady se hovoří o tom, že ta regulace trhu by byla rozumná. Vy víte, že e, parlament má na to jiný názor. Eh, že se vyžadují reakce. Takže pokud jde o tu celou diskuzi, <clears throat> tak já bych řekl, že pokud jde o tuto absolutní liberalizaci, tak v tom nemůžeme pokračovat. My potřebujeme regulaci trhu a to je potřeba jasně stanovit, eh, pokud jde o tento balíček. A co se týče reformy zelenění, vy víte, že my, naše politická skupina, eh, v principu se staví pozitivně k tomuto návrhu. Ale co mě udivuje, motivuje, pokud jde o tu hlavní diskuzi, pokud jde o těch 7%, takže komise ještě nepředložila seznam s opatřeními, které by tam spadaly. Takže komise eh, eh, neupřesnila tyto věci a toto vede ke spekulacím. Eh, proto já bych vás chtěl požádat, aby ta diskuze byla vyjasněná, pokud jde o ty otázky, tak je důležité, aby e, váš e, přístup byl správný, pokud je toto reforma. Potom věc, které nerozumím, nevím, jsem to dobře pochopil ve vašem sdělení, pokud jde o ten ekologický komponent. Naše eh, politická skupina má na to ten názor, že je to eh, eh, musí být spojené, takže ta základní platba a ten ekologický komponent to spolu souvisí a je to nedílnou součástí budoucí reformy. A potom další věc, která mě udivuje. Včera několik z nás poukázalo na to, že komise není ochotná Eh, hovořit o nedostatku eh, bílkovin v Evropské unii, takže já si myslím, že je zvláštní, že vy na tomto místě argumentujete z VTO a že říkáte, že nejsme Eh, mm, v souladu s VTO. Takže pokud je o ten eh, bílkovinný deficit, my nemůžeme akceptovat těch 80% v případě soji. Komise toto musí jasně říci a to by mělo být mimo diskuzi a neargumentovat, že to není slučitelné s VTO. Takovýto argument je příliš plitký. A eh, opravdu poslední věc. A jak, jak to vypadá s trialogem, jak vystupuje v komise. Eh, pokud jde o trialog, tak komise je často na straně rady <clears throat> staví se na eh, stranu rady a já si myslím, že pokud jde o provádění Lisabonské smlouvy, tak by bylo lepší, aby komise se alespoň chovala neutrálně anebo stála na straně parlamentu takže pokud to jde o provádění a e, ekologické zemědělství, tak to mě poněkud udivilo. Takže já bych e, vás e, chtěl poprosit, abyste se vyjádřil k tomu internímu vystupování. Děkuji. Děkuji, Martine. Tímto Skončilo kolo pro koordinátory, ještě mnoho kolegů se hlásilo o slovo. Prosím vás, abyste održeli dvě minuty řečnického času, jinak nebudeme mít čas na odpovědi pana komisaře. Pan Sikersky a pak pan Papastamkos, oba místo předsedové. Pane komisaři, pokud eh, mohu, tak bych poprosil o informace o harmonogramu práce u společné zemědělské politiky na nejbližší období. Já a pan Tantán hovořil o Radě pro všeobecné záležitosti, která údajně má mít eh, má rozhodnout o velmi důležitých eh, návrzích a zajímalo by mě, jestli se to týká zemědělství a pokud ano, tak do jaké míry. Je možné, že změníte názor na reformu společné zemědělské politiky po této diskusi? Nemyslíte třeba, že eh, zekologičtění by se mělo zjednodušit. Já si myslím, že by to bylo jednak levnější a druhá lepší pro životní prostředí. A také co s druhým pilířem. V rámci politiky soudržnosti probíhá velmi závažná diskuse o politice rozvoje venkova, ale také o velkých městech. Města jsou aktivní, daří se jim získat velké prostředky. Neměli bychom zapomínat ale ani na venkov. Ten by měl být ošetřen v oblasti politiky soudržnosti. A teď dvě konkrétně. V nařízení 302 z roku 2012 týkající se financování producentů máme předpisy, které v podstatě eh, zamezují vytváření nových združení, kromě těch, které existují. Ustanovení komise jsou nejasná, často nejsou jasná přechodná ustanovení a působí to další problémy s výkladem. Evropská komise nevzala v úvahu návrhy členských států, neumožnila diskusy. Není k tomu ani stanovisko výboru. Toto nařízení bylo publikováno, vstoupilo v platnost a tím se narušily základní právnická pravidla v tom, že to nové nařízení vlastně je retroaktivní. Teď, co se týče balíčku mléka, potřebujete ještě nějaké další informace, tak abyste mohli rychle toto zvládnout a nečekat až na zprávu do konce roku? Protože musím říci, že situace v sektoru mléka je opravdu zásadně těžká. Pokud budeme otále, tak následná opatření nás budou stát více. Děkuji. Grazie, viceprezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Jako další pan Papastamkos a pak pan Tarabela. Děkuji. Dě, chtěl bych poděkovat panu eh, Čološi eh, za toto eh, představení programu a také pokud jde o dopady na naši interinstitucionální spolupráci. Zde bylo zdůrazněno, jakým způsobem musíme e, přistupovat k tomu, že se stále zvyšují e, náklady na dovoz a to má dopad na zemědělství Eurostat. E, představilo údaje, které se týkaly toho, že celkové náklady zaznamenaly nárůst o 40 do roku 2010 a v tomto roce 2010 eh, tyto ceny stouply o 25 takže tady je potom problém s přístupem zemědělců k bankovním půjčkám. Já bych chtěla říci, že v Řecku existují podniky, zemědělské podniky, které už nemají právo na eh, půjčky a musí vždy platit eh, hotově. Eh, problém je tedy v tom, že to má vliv i na dodavatelský řetězec. Takže jaký názor má na to komise, jestli na evropské úrovni eh, budou mít eh, možnost zemědělci nějaký jednodušší přístup k financování, například k programům Eh, tak, jak je to zvykem. Děkuji, děkuji také za to, že jste respektovali čas. Mark Tarabella, potom Rens Garcia. Už se nebudu vracet k tématům, která byla vyslovena, ale chci hovořit o tom, co je zásadní. Podle mne to je zpráva Salvatore Corona. Jedná se o nevhodné využívání prostředků mezi Eh, tím, než se tedy mm, vypěstuje eh, produkt zemědělský a dostane se na, tyla, eh, dostane se na talíř. Jsou to, znamená to půl kila potravin na den se takto ztratí. Je to 20 až 25 kilo na spotřebitele Eh, pokud ale vezmeme v úvahu i dopravu, eh, zpracování, eh, další dopravu a potom prodej a spotřebitele, je to opravdu obrovské množství potravin, které se ztrácí od výroby, tedy než se dostane k spotřebiteli a bylo by zapotřebí, abychom více šetřili potravinami. Vím, že jsme se zabývali tímto tématem a byl bych rád, aby pan komisar se jim také zabýval ve svém harmonogramu, ať už to je v roce 2012 nebo 2013, aby tam bylo opravdu něco konkrétního, které se bude zabývat eh, výsledky této zprávy z vlastní iniciativy. Rans Garcia, Garcia a pak Kostinger. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve poděkovat komisaři za to, že byla zahájena práce skupiny na vysoké úrovni, pokud je o víno. Já už jsem to čekala od 15. prosince od takže já jsem na tento moment čekala o této doby, takže vám za to děkuji. Také děkuji, že se o tomto hovořilo na skupině pro olivový olej, protože ty referenční ceny v oblasti olivového oleje jsou opravdu zastaralé a toto odvětví je na tom velmi špatně. Především proto, že to nebylo pokryto eh, tou ochranou na hospodářskou soutěž, alespoň u nás eh, ve Španělsku na ně eh, zautočil úřad pro hospodářskou soutěž. Takže já bych chtěla vědět, jakým způsobem bychom mohli pracovat, pokud jde o hospodářskou soutěž, abychom mohli spolupracovat. A závěrem bych chtěla říci, že, jsem, že bych bývala si ráda vyslechla něco mezi vztahem mezi producenty a výrobem. Něco o potravinovém řetězci, něco o observatoři pro ceny, eh, což jsme tady v parlamentu žádali krát, aby to zneužití moci bylo um, odstraněno, pokud jde o potravinový řetězec. A také jsem ráda, že bude výměna názoru ohledně mléka a mléčné kvóty, což je jeden z cílů společně s cukrem a s vínem, abychom měli v budoucnu budoucnost, udržitelnou budoucnost. Děkuji. Děkuji kolegové, že dodržujete čas. Elizabeth Kostinger a potom Jose Bové. Děkuji, pane komisaři. Mnoho otázek zde bylo položeno také pokud jde o znevýhodněné regiony, takže ta e, výměna názorů zatím nepřinesla jasno do těch našich pochyb. Já bych chtěla říci, pane komisaři, že podle nás neexistuje žádná možnost, aby na základě znevýhodněných regionů toto systému se to mohlo rozhodnout, abychom to mohli mít tedy na stole. Druhá věc se týká e, mléka. Pokud jde o současný vývoj, tak tady jde o to, abychom měli dlouhodobou strategii. Já bych eh, měla především zájem o soft landing, o kterém se tady hovořilo a které se propaguje, takže jak to vypadá ze strany komise e, s touto otázkou, e, pokud jde o některé členské státy, které s tím mají velký e, problém. A tady by se jednalo o férovou hru, pokud by ta kvota fungovala i v této oblasti. A potom můj třetí dotaz se týká to, že bych potřebovala něco vyjasnit Jedná se to o nedostatku eh, bílkovin, eh, který máme v Evropě. Takže jaký máte na to názor? Eh, protože pro mě to nebylo uspokojivé. Ty dotazy se týkaly úsilí komise, pokud jde o reformu SZP a abychom snížili závislost na dovozu a aby tato eh, bílkov, mezera v oblasti bílkovin byla eh, pokryta. Ty odpovědi se týkaly pouze toho, že současná výroba je příliš drahá a že se eh, toto nevedlo k žádnému růstu výroby a že zemědělství to pro ně bylo zajímavé, takže v první linii eh, zemědělství by mělo reagovat na poptávku trhu a moje otázka je, poptávka je příliš velká, my máme absolutní deficit. Komise ve svých odpovědích hovoří o tom, že by se měl posílit dovoz bílkovin, takže pokud je o ten další eh, krok, tak já bych eh, se chtěla eh, zeptat eh, a musím říct si upřímně, že tuto odpověď úplně zcela nechápu, protože my bychom měli pracovat konkrétně na tom, abychom vypracovali strategii, pokud jde o bílkoviny. Děkuji. Děkuji, Josebové. A pak další. Já nechci příliš zdůrazňovat Eh, otázku týkající s vínem a právem na eh, zakladání vinic je zapotřebí, abychom se zabývali eh, objemem a nejen pravými hodnotami. V té logice se zdá, že všechny ty nástroje budou rozpuštěny. Země, která produkuje 15, 15 mléka jako nové, Nový Zeland, by mohla destabilizovat situaci. Dnes se jedná o otázku, jak budeme spravovat eh, eh, produkci eh, například v oblasti mléka a jak se zachováme k ceně, mohou, může dojít ke krizím, pokud se nám nepodaří zvládnout produkci. Může se na, musíme tedy potřebu, musíme mít nejen sektoriální pohled na věc, ale globální pohled na věc a to i v oblasti nejen tedy mlečné i vinařské. Před několika týdny evropští poslanci a národní poslanci, devět ministrů zemědělství se sešli, aby zcela jasně hájili společné stanovisko k této věci. A je třeba, abychom to měli na paměti. Pak další věc, která nebyla zmíněna, to je Mercosur. To je téma, které se nám opět vrací na stůl a je třeba, abychom jasně Eh, zde řekli v parlamentu i zemědělcům, že je zapotřebí, abychom nic nemaskovali, abychom šli transparentně dál v našich diskuzích, abychom nadále tedy pokračovali. Rok 2013 je také rokem, kdy se vracíme k balíčku eh, produktů eh, z zemědělství a jejich podpoře a propagaci je to ovocnářský sektor, zelinářský sektor, o tom všem se hovořilo. Je tedy zapotřebí, abychom rozšířili tato témata i o kvalitu, jak už bylo zmíněno před chvílí, a abychom se zabývali tedy místním původem, abychom se zabývali místní kvalitou, abychom hovořili o kvalitě ve všech těchto e, aspektech, protože to všechno jsou prvky, které jsou zásadní prvky pro eh, podporu zemědělské výroby produkce. Děkuji, Iráše. A potom paní McGuinness. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji panu komisaři za jeho prezentaci, eh, pokud jde o eh, příští program. Já bych chtěla zdůraznit jednu věc. Myslím, že jste se o tom také zmínil. Eh, týká se to kvality. Jak dobře víte, už eh, téměř rok trvá vyjednávání s radou, pokud jde o tento balíček pro kvalitu. Musím říci, že tento balíček se týká dvou témat. Je tam eh, standard uvádění na trh. My jsme ještě nezačali jednání s radou, protože rada nemá mandát. A pokud jde o e, schémata kvality, tak já si myslím, že tento parlament, tento výbor prokázal velkou flexibilitu. A pokud jde o vyjednávání, je také pravda, že jsme e, disponovali podporou, věrnou pomocí ze strany komise, ale musím říci, že už nastal čas, kdy si musíme říci, jestli budeme schopni pokročit v této otázce. Eh, takže máme eh, neoficiální informace o tom, že došlo k pohybu eh, v radě v minulém týdně a to, že tyto dvě, dva tematické celky byly propojeny. A já bych chtěl vědět, jestli komise či pan komisář má v úmyslu podpořit ten náš postup, postup tohoto výboru, pokud jde o zprávu objemu. Jak vy dobře víte, je to zásadní otázka pro tento výbor a já bych proto chtěla vědět, jestli můžeme počítat s podporou komise a pana komisaře, abychom eh, tedy mohli dosáhnout eh, dohody. Děkuji. Děkuji, paní Megines, pan Danten. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za přítomnost. Pokusím se o stručnost. Můžete se prosím vyjádřit k nadcházející zprávy z vysoké skupiny eh, pro maloobchodní část eh, potravinářského řetězce. Já jsem na tom pracovala neformálně s řadou kolegů a ráda bych chtěla upozornit na zasedání, která probíhá právě po této schůzi. Tam se bude eh, studovat právní úprava v evropských státech právě této otázky maloobchodních eh, řetězců v rámci potravinářského řetězce. Nyní otázka místních potravin. Já si myslím, že producenti potřebují přístup na trh. Potřebují přístup na místní trh, ale i na širší trh. A problém v potravinářském řetězci jim to znemožňuje. Takže jsou to otázky, které jsou propojeny. Mléčné kvóty za třetí. Tady je potřeba si připomenout, že proběhla krize v sektoru mléka, i když jsme měli kvóty. Takže pokud si myslíte, že pokud se zachovají kvóty, tak nebude krize, tak se nad tím ještě jednou zamysleme. Protože Evropa není ostrov. Globální vývoje mají na nás vliv. Snížíme produkci na to, co konzumujeme jenom my sami ve světě, kde eh, bezpečnost dodávek potravin je problematická, to si myslím, že není ideální. Potřebujeme mechanismus pro zvládání výkonu, vý, pardon, výkivu cenových i objemových. Zatím jsme dostatečně nediskutovali o tom, co by mohlo fungovat. Prosím, vraťme se k tomu, eh, jak umožnit eh, v uvozovkách lehké přistání tomuto sektoru. Myslíte si, že je potřeba, aby tato zpráva, o které jste hovořil, byla předložena už před koncem roku? Prosím vás, abyste byli skutečně struční. Struční pan komisař musí odejít, Michel ten. Za prvé, myslím, že letos eh, nestihneme toto skončit na 20. července ohledně postupu eh, týkajícího se tématu potravinářského řetězce, protože když hovoříme o reformě SZP, je zapotřebí, abyste hovořili s jinými komisaři, abyste se věnoval tomuto tématu dál. Co se týče kalendáře, hovoříte o zprávě o ovoci v roce 2013. To je datum, které mi připadá dost vzdálené od reality potravinářského řetězce. Pokud chceme s něčím pohnout, tak eh, je touto příležitostí eh, zpráva o reformě SZP. Už jenom trošičku k mléku, protože hodně jsme slyšeli, chci jenom připomenout. Jim Nicholson se snažil vydávat určité věci, ale DG Agri bylo proti eh, našemu návrhu, proti eh, těm dohodám, které by šly na 6 měsíců. A bylo by dobré, aby mlékárenské podniky měly trochu delší smlouvy, aby měly trochu více jistoty. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tady potřebujeme více flexibility. Budete ochotni znova se zvážit nad, zamyslet nad různými aspekty, například eh, zeměpisná a místní konvergence, protože na té úrovni o to jde. A nebo pokud se dostaneme u transferů přes 10%, bylo by to vůbec někdy možné? Byli byste alespoň ochotni o tomto uvažovat? Julia Alves. Obrigada, senhor presidente. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se panu komisaři za to, že jsem nemohl být přítomen během jeho příspěvku, ale musím, musel jsem představit jiné stanovisko ve výboru, jinak vis major by mi zabránila tady být. E Eh, já bych eh, chtěl eh, pohovořit o tom, co mi dělá starosti. Takže týká se to znevýhodněných oblastí a jejich vymezení. Tato otázka tak ta už se vleče velmi dlouho a máme návrh komise, pokud jde o těch osm biofyzických kritérií. Já jsem vždycky hájila to, že kromě těch biofyzických hledisek tak bychom měli tato eh, kritéria sestavit tak, abychom je eh, spojili s jinými kritérii, jako jsou sociohospodářská kritéria, například izolace či vzdálenost od eh, velkých měst, izolace těchto oblastí vzdálenost od eh, kontinentu. To jsou aspekty, které je potřeba zohlednit a neomezovat nás pouze na ta objektivní eh, biofyzická kritéria, která můžou vést k tomu, že ty znevýhodněné oblasti budou eh, stanoveny takže nebudou v souladu s realitou, ve které žije populace. Druhá věc, kterou bych chtěla nyní zmínit, týká se to návrhu na snížení spotřeby vody o 25 Je to návrh komise. Toto snížení by bylo pro všechny nové projekty. Je to velmi restriktivní opatření, protože eh, vlastně znemožňuje nové eh, projekty pro eh, zavlašování a vlastně mm, zamezuje technologické inovaci. Proto, pane komisaři, Jste si tady vyslechl mnoho výzev ohledně toho, aby eh, byl tento váš názor přepracován. Týká se to eh, výzev, které jsou podloženy eh, velmi pádnými důkazy. Takže máte nějakou alternativu, kterou byste nám mohl předložit. A už budu končit, pane předsedo. Jsem ráda, že byl upraven názor ohledně mléčných kvót. Ano, došlo ke krizi, pokud jde o mléčným kvótám. Také bych eh, chtěla vědět, jak závažná bude ta příští krize, pokud nebudeme mít kvóty. Možná v některých oblastech dokonce ta produkce zmizí, především v těch oblastech, kde závisí pouze na mléčné výrobě, jako jsou Azory. Azorské ostrovy. Děkuji. Musím dát slovo panu komisaři. No eh, děkuji. V příštím eh, roce budeme muset hovořit o trzích a o liberalizaci, která se blíží. Pokud jde o dva konkrétní případy, tak pokud jde o nabídku mléka, protože se objevuje stále více analýz, tak je potřeba hovořit o obchodních dohodách, například Mercosur. A také se to týká Fondu pro globalizaci. Je to nástroj, který komise předložila zde v parlamentu a který, jak se zdá, bude velmi obtížně použitelný v zemědělství. Měli bychom tedy hovořit také o této otázce v budoucnosti. Děkuji, slovo předám panu komisaři. Všem kolegům děkuji. 17. Příspěvku za 45 minut. To je dobré využití času na radě mluví vždy 27 lidí. Že? Pane předsedo, já bych nehovořil o řečnickém čase. Hm, Zemina když má právo promluvit. Eh, já vím, že máme čas do 12.30 a teď jsem dostala slovo v 12.29. Já jsem připraven tady ještě zůstat. Eh, třeba dvě hodiny, dvě a půl hodiny nebo tři hodiny, ale myslím, že na příště by bylo zapotřebí si stanovit takový čas, abych byl schopen také odpovídat. Já musím říct, že jsem často frustrován tím, že musím odpovídat rychle, a nemohu se detailně vyjádřit k jednotlivým tématům. Takže můj problém nespočívá v tom, že bych musel setrvat déle. Ale když mi řeknete, přijdete na hodinu, pane komisaři, tak je jasné, že pak já mohu mít něco jiného na programu a teď mohu mít nabitý program. Když se rozhodnete, že mne mm, pozvete na hodinu a půl, zůstanu u vás na hodinu a půl nebo na dvě hodiny. To je moje jediná poznámka. Víte, že já jsem vždy velice otevřený a rád s vámi budu diskutovat. A rád bych také odpověděl na vaše dotazy. K mléku. Údaje, které v současnosti máme, ukazují, že by eh, neukazují, že by se nedalo o krizi jako v roce 2009, ale spíše o eh, volatilní ceny. Poslední údaje, které máme, mm, Průměrně tedy se jedná o 34 centy in, a exporty by mohly tedy jít dobře. Měli jsme pocit, že by to mohlo fungovat u másla, ale mm, pak e, e, je tu otevřená možnost, stejně jako to každý rok. Ano, hovořil jsem s různými výrobci mléka, producenty mléka v jednotlivých regionech. Já vím, co se děje, sleduji to a sleduji také ty poslední údoje, proto abych zjistil, zda se zdá hovořit o nějakém významném, eh, dopadu významném pro tuto chvíli. Ohledně systému řízení, jak se o něm zmínila paní McGuinness, s tím systémem eh, kvót mlečných, eh, byla zde ta krize v roce 2009, ale stále ještě systém kvót trvá. K panu Nikolsnovi. Já nevím, zda se ptáte mě konkrétně, anebo kolegům, anebo um, osobám z rady. Záleží na tom, kdo rozhodl o eliminaci kvot. Jak se hovoří o kvotách mléčných nebo o vínu, když rada změní názor, je to tak. Jsou to ale rozhodnutí rady. Ano, komise je tím, kdo má právo přicházet s návrhy ale rada rozhoduje, proč se pořád ukazuje na komisi, že může za to, že něco bylo nebo nebylo přijato. Říká se, že to je eh, chyba eh, komise, že komise si nepřála něco, jako třeba v tomto případě kvóty. Ale jsou to ministři, kteří takto hlasovali na radě a rozhodovali tak, protože toto rozhodnutí bylo možné. Já jsem vždy byl otevřený možné diskuzi ukázkou toho je vinařský sektor. Dovolte, abych vám eh, řekl, že až do vypracování zprávy závěrů práce eh, skupiny vysoké úrovni jsem se nechtěla vyslovit. Teď tu jsou tedy experti eh, z tohoto sektoru, kteří o tom budou diskutovat. Nejde o to, zda máme mít nějaká práva na další vytváření vinic, či nikoli. Máme skoro 80 Eh, různých eh, způsobů eh, řízení těchto práv na zakládání nových vinic. Odpovídá to jednotlivým objemům produkce, když si udržíme takovýto systém, jaká bude jeho výkonnost, anebo případně jak zajistit jeho výkonnost. To je otázkou. Co se týče mlečného sektoru, opět je to rozhodnutí, které bylo přijato Předložili jsme na stůl balíček eh, mlékárenský, byl odhlasován radou a parlamentem. Já si nespomínám, že bych viděl, že by parlament eh, eh, trval na zavedení mlékarenských kvót, mléčných kvót do tohoto balíčku. A pane Nikolsne, vy jste byl zpravodajem k tomuto tématu. Já neříkám, že jsem teď pro nebo proti nějaké myšlence, ale ta myšlenka nebyla diskutována. Eh, proč by se tedy mělo ukazovat prstem na komisi? To jsou témata, která byla na stole a proto je třeba diskutovat o tom, jaké prvky řízení trhu jsou přizpůsobeny stávající situaci. U mléčného sektoru já opravdu bedlivě sleduji současné údaje ale nezdá se mi, že by to byla nějaká závažná tendence. Kdyby to tak bylo, tak se k vám vrátím a upřesním eh, údaje. Eh, globálně řízení systému kvót nebo objemů vyprodukovaných. To je otázka, o které rozhodovala rada. Byla zde příležitost pro mlékárenský sektor. Já jsem to slíbil a také tak činím. Nyní se zahajuje a já zahajuji tuto studii, aby se zjistilo, jak vypadá situace po roce 2015, abychom mohli zajistit dobré řízení trhu na evropské úrovni. A jakmile budeme mít tyto závěry studie, E, podobně jako je to u vinařského sektoru. Chci, abychom měli toto všechno, tyto všechny závěry na stole a mohli o tom diskutovat. Ale nemůžeme diskutovat o situaci z minulosti, ale o situaci e, současné, protože my potřebujeme nástroje, které budou řešit situaci v budoucnosti, nikoli to, e, co by bývalo pomohlo před lety. Ohledně znevýhodněných oblastí. Někteří z vás se o nich zmiňovali. Evropská komise je připravená ochotna předložit údaje, které má k dispozici členským, eh, členský států a nebo eh, pokud členské státy umožní, aby eh, komise předložila tyto informace. Z různých důvodů to zatím nebylo možné, ale Evropská komise byla připravena na to, aby předložila údaje. Jakmile se rozhodne, tak budeme diskutovat společně a můžeme se zabývat tím, jak něco aplikovat. Rozvíjet myšlenku, že něco je zapotřebí ponechat na příště, ale nejdříve se rozhodnout o reformě SZP, pak se teprve vrace v roce 2015 nebo 16 k tématu a ještě jednou měnit směr nebo měnit způsob rozdělování prostředků pro znevýhodněné oblasti. To si nemyslím, že by byl zrovna nejlepší způsob. Všichni máme zájem a povinnost eh, rozhodovat co možná nejdříve. K různým otázkám, které jsou tedy konkrétní a týkají se reformy společné zemědělské politiky, já bych o tom nechtěl hovořit teď ohledně ústupů, které by učinila komise eh, u pozměňovací návrhů, které ještě neexistují. Ano, eh, jako komisař pro zemědělství tady mohu formálně před vámi promluvit, když víme, co jste předložili na stůl k tomu, co komise předložila. Ohledně otevřenosti komise dosáhnout rozhodnutí, a pan Capola Santos to ví, protože už jsme spolu o tom diskutovali, pan Danten tam nebyl, ale už jsem s ním vedl diskuze, stejně jako s panem Lavijou. Takže já velice pečlivě sleduji, co říkáte, sleduji vaše názory. Těch, ta otázka Minulý pátek, podle mého názoru, ehm, komise předložila neformální dokument ohledně těch 7% eh, a já si myslím, že to bylo roz, už ehm, vydáno pro eh, do tohoto, mm, do těchto odborných kruhů, takže si myslím, že otázka 7% už je jasná ohledně etap provádění a slaďování. Nevím, zda znáte eh, tu pozici komise vůči radě nebo parlamentu. Hm, těžko můžeme říct, zda komise byla blíž hm, kom, hm, radě než parlamentu. My jsme se snažili najít takové řešení, které by fungovalo. Eh, pan eh, předseda Může říct, že jsme se snažili u toho slaďování eh, dosáhnout dobrého kompromisu. Komise byla připravena eh, k flexibilitě, hledat řešení, eh, které by vyhovovalo alespoň do určité míry také parlamentu. Ohledně tedy provádění delegace je to tak, že pokud komise nemůže jednat rychle, tak nemůže rychle přinést odpověď. Já jako komisař bych také také byl nerad, kdyby všechny pravomoce měla komise, nikoli parlament nebo eh, rada. Ale je třeba v takovýchto situacích jednat eh, rychle. Ale po, potom, když nemůžeme vyjasnit si určité věci, tak nelze, abychom před tím vyjasněním už začali jednat. Abychom jednali tak rychle, jak se žádá. Ohledně e, eh, drubeže a klecového chovu. To jsou rozhodnutí, eh, které přijímá rada a komise. Jen sleduje to, do jaké míry jsou plněna takováto rozhodnutí. Jedná se o blaho zvířat, eh, to je otázka, která leží na srdci evropským občanům, na tomto základě bylo rozhodnutí přijato, takže já k tomu nemohu dál eh, nic dodat jako rozhodnutí. Ehm, paní poslankyně se ptala na povinnosti, jak jak se zachovat tedy, pokud bude snížen rozpočet. Komise předložila návrh na rozpočet, který by nám umožňoval plnit jednotlivé eh, potřeby a plnit patřičné normy. Pokud eh, rozpočtové orgány se rozhodnou jinak, tak rozpočtové eh, orgány by měly sami přijít s tím, co je tedy třeba z těch povinností vůči zemědělcům snížit, když bude omezen rozpočet. Komise předložila návrh, který nám bude umožňovat, abychom čelili všem těmto opatřením a plnili je. Takže v tuto chvíli, v tuto etapu já nemohu říci, co se stane s reformou SZP, když bude omezen rozpočet. Nepotřebujeme takový rozpočet, který bude umožňovat reformu SZP. Eh, hodně otázek se zaměřovalo na dlouhodobý program, na, na, také na jistotu, eh, kontra, eh, smluvní jistotu, o které hovořil eh, pan Nicholson. Když myslíme na dlouhodobý horizont, tak to vždy znamená, že bychom chtěli prostřednictvím těchto reform také zvětšit jistotu pro zemědělce, ať už je to u produkce oliv, ovoce, zeleniny nebo v oblasti vína je to proto, abychom vyjasnili situaci, abychom eh, přicházeli vstříc otázkám, eh, které nám jsou kladeny z daného sektoru. Nemáme v úmyslu vytvořit naším návrhem nějakou nejistotu nebo prohlobit nejistotu, ale naopak na základě jednotlivých pozorování a eh, příspěvků ze strany odborníků a zemědělců my reagujeme a vyjasňujeme situaci. Pan Wrestling, jak opakuji, ano, opravdu je mi tak trochu nepříjemné, když se na mne ukazuje u kvót nebo u e, řízení objemu jako takového, protože některé věci byly rozhodnuty předtím, než já jsem přišel na místo komisaře a já se snažím s tímto tématem vypořádat pragmaticky. Ale ještě jednou si myslím, že to není po každé komise, na kterou by se mělo ukazovat, protože legislativci v mnoha případech rozhodli a je, třeba, aby každý přijal svou zodpovědnost za eh, rozhodnutí. Každá instituce by toto měla potvrdit. Nicméně jsem otevřený, už jsem, jak už jsem řekl, bylo to u mléka, u vína, u ovoce, zeleniny, byl jsem vždy ochoten hovořit o možných opatřeních nebo nástrojích, které lze použít v 21. století a aby tato opatření byla použitelná v následujících desetiletích. Michel Dan, ten už to není, tak ohledně potravinářského řetězce a otázky právo na eh, eh, hospodářskou soutěž, ano, potřebujeme další nové informace, protože já také očekávám to, že veškerá ta práce, která se provádí ve foru ohledně potravinářského řetězce, se musí dostat také na komisi, a to v červnu. A v červnu tedy uvidíme výsledky a tehdy budu schopen, a to vám zaručuji, že na sebe vezmu tuto zodpovědnost, je to moje zodpovědnost, abychom mohli dál dosáhnout pokroku v této diskusi. Ohledně toho, té ekologizace, těch 7%, ano, už jsme rozeslali určité dokumenty, jak jsem říkal, a to je základ pro to, abychom pokročili dál i v tomto tématu. Myslím, že by se to dalo vyjasnit eh, hodně rychle, co možná nejdřív. Eh, u ekologizace by to snad šlo v následujícím měsíci. Ohledně eh, proteinového deficitu žádali jsem naše oddělení, aby se zabývala tím, jaká opatření bychom mohli mít, co všechno se dá udělat proti mm, deficitu proteinovému a chci vám odpovědět přesněji, až budu mít e, údaje. To je věc, která mě skutečně e, zajímá a jsem opravdu e, zaujat tím, co všechno máme k dispozici, abychom tuto otázku mohli řešit. Pan Sikirsky, to bylo nařízení týkající se uskupení producentů, různých výrobců. Chci vám říci, že Rozhodnutí, které bylo přijato, bylo také předloženo eh, řídícímu výboru a byla předložena žádost Polska, ale museli jsme stanovit rozpočtový limit. Eh, především tedy komisař pro rozpočet musel nastavit určitý mm, strop, protože žádosti, množství žádost žádostí skutečně narostlo obrovským způsobem a tyto nesčetné žádosti mm, pak by ovlivňovaly rozdělování e, prostředků e, v celém mm, tomto mm, této části rozpočtu pro ovoce a zeleninu. Je třeba, abychom nadále pokračovali v e, operačních plánech, které už byly schváleny panu Papastamkosovi, který už tu také není, eh, hovořil o systému financování eh, eh, úvěrů, co se stane s malými a středními podniky v Řecku, jak jim pomáhat. To, to je to tež, co platí pro další, tedy malé střední podniky v zemědělství, tam nejsou problémy. A navíc je možné v programu pro rozvoj venkova stanovit určitou cestu pro politiku uvěrování. Ohledně eh, mrhání potravinami eh, děkuji za eh, to, že jste o tom hovořil, protože letošní rok je skutečně rokem tedy za šetření potravinami proti mrhání potravinami. S kolegou Potočníkem jsme o tom mluvili a snažíme se zjistit, jak kompletovat jednotlivé finanční programy, které zde máme například pro výživu, pro podporu spotřeby nebo vzdělávání v oblasti spotřeby potravin a tímto, abychom bojovali tedy eh, proti nešetrnému zacházení s potravinami. Eh, za několik měsíců se budou schopen přijít s dalšími údaji, to je věc, která mě také velmi zajímá. Ohledně olivového oleje, V Andaluzii jsem se sešel ve Španělsku eh, s zástupci této profese a navrhl jsem ministrům zemědělství členských států, které produkují olivy, aby diskutovali o akčním plánu, který by kombinoval vícero opatření, včetně tedy e, práva na svářskou soutěž, e, a aby to všechno bylo zváženo také v reformě společné zemědělské politiky. Paní Kestinger, e, komisa je Eh, připravena předložit simulaci údajů k mléku a soft landing a superdaň. Vzhledem k situaci, té aktuální situaci, jak už jsem to uvedl k tomuto tématu, když eh, došlo k té reformě mlékárenské, tak také rada rozhodla ohledně soft landingu. Komise tedy eh, nepředpokládá, že by měla přijít s návrhy u věcí, ve kterých rada už rozhodla. Toto téma zatím nebylo probíráno radou. E, není tedy výměna názoru k tomu, co už bylo rozhodnuto v radě, takže k tomu už nemám co dodat. E, Proteinový deficit, ano, to je věc, o které e, jsem se zmiňoval, pracuji na tom. Pambové, už jsem vám také otevřeně odpověděl eh, ke všem těm otázkám týkající se regulace. Věnuji se tomu. Snažíme se najít takové řešení, které by nám umožnilo eh, se zaměřit na budoucnost. A opravdu jsem připraven a ochoten myslet eh, o nových možnostech, jiných možnostech, tak, abychom řešili situaci v jednotlivých sektorech, jak to bylo v mlékárenském, tak, aby to bylo i ve vinařském. K Merkosuru. Tam nemám nic eh, nového, protože k pokroku nedošlo. Eh, myslím, že ze strany Mercosuru je zapotřebí ještě něco vyjasnit. Tyto eh, země musí vyjasnit ještě další témata. Nicméně mohu se na toto téma ještě dále zaměřit, Mohu sledovat ale nemám tu v tuto chvíli žádný